rozpoczynamy. Dámy a pánové, pustíme se do práce. Zahajujeme odpolední zasedání výboru pro eh, zemědělství. Je to mimořádné zasedání, neboť se tematicky zaměřuje na důležitou věc a budeme se dívat na určité problémy z určitého časového pohledu. Jak už jsem říkal, na začátku volebního období jsme eh, si řekli, že by bylo vhodné, eh, zejména pro nové poslance, pro nové členy našeho výboru, uspořádat prezentaci eh, reformy společné zemědělské politiky, která jejich příprava skončila na konci minulého roku. Eh, bavili jsme se o tom s panem eh, komisařem Čolosem, eh, s generálním ředitelem a ředitelství pro zemědělství, panem Jiřím Plevou a získali jsme proto plnou podporu a ujištění, že generální ředitelství nám připraví tady plnohodnotnou prezentaci o tom, jak se společná zemědělská politika vyvíjí. Je to prezentace, která je obohacená zkušenostmi z prvního období implementace reformy. A to je, myslím, dobře. Bude to také dobré eh, pro ty, kteří už tady byli v předchozím eh, období dokonce i pro ty, eh, kteří eh, eh, se zabývají rozpočtem jako pan Tanten nebo jsou stínovými zpravodaji. I oni se s námi mm, tady podělí o mm, své nápady. Vítám tady celé ředitelství. Máme tady úplně všechno vedení, nejvyšší úroveň generální ředitelství pro zemědělství. Je tady generální ředitel pan Jiří Plevla v jejich čele a jednu budeme podle eh, pořadu, který jste obdrželi. A než budeme mít obecné eh, úvodní slovo od eh, pana Jiřího Plevy, který už eh, tady eh, usedl, protože eh, potom nás bude muset rychle opustit po své prezentaci. A konkrétní část prezentace povedou ještě jednotliví ředitele z generálního ředitelství. A a teprve potom budou následovat konkrétní vaše dotazy. Ještě jednou bych generálním ředitelství poděkoval eh, za eh, přijetí našeho návrhu a uspořádání této prezentace. A teď eh, předávám slovo panu generálnímu řediteli Plehovi. A potom pojedeme podle pořadu jednání. Vážiteli. Děkuji, eh, pane předsedo, vážení eh, členové výboru, dámy a pánové. Jsem rád, že dnes eh, společně s dalšími kolegy budeme mít možnost vám představit hlavní prvky nové společné zemědělské politiky a výzvy při jejím naplňování. Od 90. let společná zemědělská politika prošla velice podstatnými eh, změnami. Od eh, vysokých eh, podpůrných cen, ochrany hranic a přeshraničních dotací se společná zemědělská politika přesunula od systému stimulace toho, kolik a co vyrábět k systému, který podněcuje Eh, spíš způsoby, eh, jakými vyrábět. Eh, postupným odbouráváním omezením pro zemědělce společná zemědělská politika pomohla lépe reagovat na signály z trhu a mm, zasadit evropské zemědělství do rozšiřujících se globálních trhů a zlepšit politiku podpůrnou tedy postupné přizpůsobování se společné zemědělské politiky eh, výzvám z globálního eh, prostředí eh, proběhlo v posledních desetiletí, nebo v posledních desetiletí během různých, nebo na základě různých připomínkových řízení. Evropská komise předložila příslušné návrhy a Rada ministrů pro zemědělství e, přijímala konečná rozhodnutí. Ta o tom vlastně v e, celém e, tom připomínkovém řízení šlo. V minulosti se Evropský parlament se s Evropským parlamentem konzultovalo. Evropský parlament přišel se stanoviskem, které nemuselo být vždycky zohledněno. Ale poslední reforma společné zemědělské politiky proběhla už v eh, velmi odešném eh, institucionálním rámci. Po eh, vstupu Lisabonské smlouvy v platnost byl, nebo začal být uplatňován řádný legislativní postup, díky kterému Evropský parlament se dostal do středobodu rozhodování o společné zemědělské politice. Změna pravidel hry měla důležité dopady na celou reformu jak pokud jde o proces, protože eh, ten byl najednou delší a složitější, tak eh, pokud jde o výsledek. Ten eh, proces tvorby politiky probíhal v rámci debaty o celkovém evropském rámci mm, rozpočtovém na léta 2014 až 2020, tedy o víceletém finančním rámci poprvé v historii společné zemědělské politiky se rozpočet oproti předchozímu finančnímu období eh, sníží v stálých cenách. Tady graf ukazuje eh, výdaje na společnou zemědělskou politiku v aktuálních běžných cenách. Proto tedy na léta 2014 až 2020 je tady prakticky eh, stabilní výdajová položka na no rok. Nicméně vzhledem ke stávající hospodářské a finanční situaci, eh, tyto finanční perspektivy znamenají eh, trvalou eh, podporu pro ambiciozní zemědělskou politiku, která představuje 37,8 veškerých evropských výdajů na léta 2014 až 2020. Komise musela eh, přeskoumat stávající koncepční rámec a upravit ho tak, aby eh, vyhovoval akutním eh, v ekologickým a hospodářským a dalším, aby dostala těmto úkolům v těchto oblastech takhle. Myslili jsme, že musíme podporovat potravinovou bezpečnost, eh, což jsou eh, potom eh, zajistit, tedy vyrovnávání se sektoru s nejistotami na trhu a stabilizaci potravinářského řetězce. Potom jsme řekli, že bylo udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a boj proti změnám klimatu by měly být středobotem naší činnosti. A potom jsme také chtěli eh, přispět k eh, socioekonomickému rozvoji jednotlivých oblastí na světě tím, že zajistíme strukturální rozmanitost uvnitř EU. Pokusili jsme se eh, řešit tyto cíle tím, že změníme tři hlavní nástroje zemědělské politiky spustíme eh, platby společnou organizaci trhu, světovou rozvojovou politiku a moji kolegové vám podrobně popíší tyto nástroje a také eh, takzvané horizontální nařízení. Já jenom několika slovy se zmíním o hlavních prvcích reformy. Přímým platbám. Přímé platby zůstávají nejdůležitějším a instrumentem společné zemědělské politiky, pokud jde o finance, protože představují asi 80 rozpočtu SZP. Přímé platby zachovají důležitou eh, roli EU při zajišťování životaschopnosti zemědělských podniků které mají poskytovat eh, spolehlivý zdroj eh, příjmů zemědělcům. Minulý eh, rok jsme se důležitým způsobem odchýlili od historického systému plateb až tedy více k systému platby na plochu. A tím bychom měli zemědělcům přistupovat, k zemědělcům přistupovat spravedlivěji a eh, ohledňovat určitou historii. Eh, nové platby eh, budou založené na určitých základních povinných vrstvách. Bude tam základní systém plateb, nová platba mladým zemědělcům, a, a nové platby, které se týkají zazeleňování. To jsou povinné platby pro všechny členské státy. Kromě toho, členské státy mají další eh, možnosti eh, zaměřit eh, část přímých plateb na další příjemce, oblasti nebo sektory podle svých konkrétních potřeb. Toto je cílem takzvané dobrovolné vázané podpory. To jsou platby e, do oblastí s přírodním omezením, redistribuované platby a také je tady e, možnost dobrovolně e, aby členské, tedy uplatňovat podporu malým zemědělským podnikům. při změně společného uspořádání trhu, nebo uspořádání společného trhu, jsme se pokoušeli podpořit konkurenceschopnost zemědělců. Nejdůležitější změnou je odstranění všech stávajících omezení výroby. A posun k rozšířené bezpečnostní e, síti a e, systému e, zvládání krizí. Všechny takzvané krize e, už jsou buď zrušené, všechny stávající kvóty, anebo jsou, nebo se budou rušit nadcházejících letech, tak aby se zemědělci mohli rozhodovat, co a kolik budou vyrábět podle signálu trhu. Nové nástroje, které se týkají fungování potravinářského řetězce, jsou podpořené eh, zavedením rámce pro eh, eh, výrobce, tedy organizace výrobců a také mezi meziodvětvové asociace. V neposlední řadě musím zmínit politiku rozvoje venkova, ale to už jenom velmi obecně. Nová společná zemědělská politika zavádí silný nový pilíř eh, rozvoje z eh, eh, venkova a sice prostřednictvím obecných cílů. Členské státy a, regiony budou asi nadále tvořit své víceleté programy na základě mm, mm, svých konkrétních opatření a evropská úroveň, tedy a um, bude to v návaznosti na konkrétní posle eh, potřeby. Ovšem celkově ta evropská politika bude mnohem eh, lépe integrovaná s dalšími eh, politikami podle strukturálních investičních fondů. Je tady poměrně silný nový prvek harmonizace mezi všemi evropskými strukturálními a investičními fondy, který pomůže zlepšit programování, eh, vytváření programů a lépe eh, dosahovat synergii mezi jednotlivými fondy. Všechno tohle eh, bude probíhat prostřednictvím národních dohodách o partnerství, které se budou projednávat s příslušnými úřady, tak, abychom dosáhli nějaké smysluplné celkové strategie. Nyní probíhá debata s jednotlivými členskými státy o, o konkrétních návrzích na tyto programy, a tedy o těchto programech rozvoje venkova. V rámci tohoto krátkého úvodu jsem chtěl říci, že eh, tato reforma společné zemědělské politiky byla první eh, zkušeností eh, ze spolupráce mezi parlamentem a komisí v oblasti společné zemědělské politiky nejsme spokojeni s výsledkem této první zkušenosti, ale jsme přesvědčeni, že eh, svou spolupráci bychom ještě mohli do budoucna zlepšit. Eh, jsem také přesvědčen, že s novou komisí, která je nyní jmenována, budeme ještě posilovat dialog a, a eh, a e, pravděpodobnost úspěchu řešení e, zemědělských problémů se na vaší straně zvýší. Děkuji vám za pozornost. Děkuji e, panu řediteli za úvod. A jsme rádi, že jste si udělal čas na naše dnešní zasedání. A teď pojďme na další vystoupení. Podle programu, který jste dostali. Nyní dostane eh, slovo eh, k přímým platbám pan ředitel Basku. A potom a eh, si dáme první kolečko otázek a odpovědí. Pane řediteli, máte slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Cílem této prezentace je stručně vás seznámit s novým systémem přímých plateb novým systémem, který bude zavedený od roku 2015 na dalších 6 let. Nejprve připomenu nové cíle tohoto politického nástroje, protože to je nástroj, který již existuje. A dále budu ilustrovat hlavní změny této reformy, například v oblasti vnější konvergence, nové mm, konstrukce přímých plateb, která už byla zmíněna, se zvláštním důrazem Eh, na ozeleňování, což je v podstatě největší novinka u přímých plateb v této reformě. Takže nejprve několik slov eh, k novým cílům. Reforma zavedla nový systém přímých plateb, jehož cílem je reagovat na tři hlavní cíle. Za prvé zajistit dlouhodobou udržitelnost zemědělského odvětví, a tím pádem také potravinovou bezpečnost Evropské unie v dlouhodobé perspektivě prostřednictvím podpory příjmů a stability těchto příjmů. Druhý cíl tohoto nástroje se týká zlepšení udržitelného hospodaření s přírodními zdroji, s explicitním uznáním role zemědělců jakožto e, výrobci zemědělských produktů na straně jedné, ale také jakožto dodavateli e, životního prostředí a podporu kulturních a zemědělských prax, pra, eh, jaksi postupů, které budou příznivé pro životní prostředí a klimatické změny. A třetí cíl je přispívat územnímu rozvoji vyváženým způsobem prostřednictvím poskytování podpory specifickým územím za účelem rozvoje a a udržení na jedné straně řetěžce potravinového eh, dodavatelského řetězce a za druhé tedy venkovského, venkovské ekonomiky. Tyto cíle budou cílenější než v minulosti a to také prostřednictvím eh, tří cest. Za prvé větší zacílení přímých Eh, plateb podle potřeb, koncentrace eh, na takzvané aktivní zemědělce, vyloučení všech potenciálních eh, příjemců, kteří se zemědělstvím souvisejí jenom okrajově, se zvláštním důrazem na mladé zemědělce, na potřeby některých území, některých odvětví nebo některých farem podle jejich velikosti. A tady hovořím o tom přerozdělu, přerozdělovaných platbách pro eh, malé a střední eh, zemědělské podniky. Eh, nový efektivnější systém také prostřednictvím spravedlivější dělby veřejné podpory v budoucnosti se zavedením konvergence míry veřejné podpory mezi členskými státy, to je ta vnější konvergence, a také uvnitř členského státu, tedy vnitřní konvergence s možností využití e, těchto přerozdělovaných plateb tak, aby byla obnovena rovnováha mezi různě velkými zemědělskými podniky. A třetí e, věc, která by měla zlepšit efektivnost systému přímých plateb, to je e, zavedení zelených plateb, které bude doprovázet zjednodušení a posílení systému kondicionality, to znamená podmínek, na jejich základě tato platba může být vyplacena v souladu s evropskou legislativou, to znamená s celým systémem podmínek, které budou obsahovat méně legislativních aspektů, ale budou přímo mít daleko větší vliv na zemědělství a třeba také na životní prostředí. Jedna věc, která odráží rozhodnutí v oblasti vnější konvergence, to znamená průměrné podpory prostřednictvím přímých podpor eh, ve srovnání jednotlivých členských zemí, tak to je cíl eh, reformy v horizontu do roku 2020 na základě stávajících plateb z hektaru na jednotku. A Tady na tom grafu vidíme vlevo v každé tedy u každého státu ten tmavší sloupec představuje stávající stav a pravý sloupec u každého členského státu, ten bledě modrý, ten e, odpovídá těm rozhodnutím v oblasti vnější konvergence. Není to uniformizace, ale je to určité vyvážení obou extrémů na obou koncích, to znamená přiblížení tedy té úrovně přímých plateb mezi členskými státy v horizontu roku 2020. Co se týče nové konstrukce přímých plateb, tak nový systém zavádí rozdíl rozdílné vrstvy na rozdíl od dnešní situace, kdy máme e, část plateb vázaných a e, v budoucnu bude šest režimů přímých plateb. Tři budou povinné, a tři budou dobrovolné povinné. Režimy se týkají základních plateb, kde ten systém jednotné platby z plochy je, ten podmiňuje poskytnutí těch ostatních vrstev na rozdíl, na, s výjimkou vázaných plateb a dále pak je tu zelená, po, eh, zelené platby povinné a třetí povinné jsou specifické platby pro mladé zemědělce. Tři režimy, které jsou tady šedě, e, vidíme je od spodu a potom tři. Dobrovolné, to je ten systém vázaných eh, podpor, který umožňuje poskytovat minimální platbu určitým odvětvím, která se potýkají se závažnými problémy a jsou důležité z ekonomických, sociálních nebo environmentálních důvodů. Další dobrovolný systém, to jsou přímé platby eh, do oblastí s eh, přírodními eh, problémy a dále ten přerozdělovací systém, který umožňuje podporovat specificky malé nebo střední zemědělské podniky. Takže tady na tomto grafu vidíte určitá určitá upřesnění, která jsou podstatná pro každý z těch jednotlivých režimů, ale já tady nebudu teď zacházet do podrobností. A alternativou k tomuto obecnému systému s různými vrstvami mohou členské státy zavést specifický režim pro malé zemědělce. Bude to režim dobrovolný, zjednodušený i z oblasti, i z hlediska řízení, i z hlediska kontroly pro usnadnění tedy dostupnosti pro zemědělce zemědělce. A nejdůležitější a nejnovější součást této reformy přímých plateb je zavedení zelené platby do konstrukce přímých plateb, tedy zelené platby za povinné zavedení zemědělských postupů, které jsou příznivé pro životní prostředí a klimatické změny. A tato zelená platba bude představovat 30 eh, všech, vnitřní, všech přímých plateb. Eh, několik slov o, tomto, o těchto zelených platbách nebo platbách za ozelenění. Je to významná součást ozelenění společné zemědělské politiky a současně je součástí obecného zaměření společné zemědělské politiky na e, ochranu životního prostředí a spojuje poskytování podpory e, s legislativou na ochranu životního prostředí se zavedením tohoto zeleného poplatku, kde je potřeba e, aplikovat v prvním pilíři kde se, se to týká nesmluvních e, plateb pro velkou většinu e, zemědělské půdu. A tady v té druhé části toho soklu máme třetí složku a to jsou agri-environmentální Um, opatření, eh, která jsou cílenější a týkající se specifických potřeb lokálního nebo regionálního charakteru. Takže tyto tři systémy, tyto tři sokly té zelené zemědělské politiky souvisejí se vším, co bude souviset s výzkumem v zemědělství, s inovacemi a s novou formou poradenství v zemědělství. A nyní několik podrobností týkající se těch tří ehm, opatření k ozelenění. Jsou to tři opatření, která budou povinně zavedená zemědělci, aby mohli pobírat ty ehm, zelené poplatky. To znamená, za prvé je to e, zachování e, trvalých pastvin, které přispívají k záchytu kyslíčníku uhličitého v půdě. Budou tam určité ukazatele e, a bude se to týkat zvlášť například zvlášť zranitelných oblastí, kde by se omezovala transformace pastvin na ornou půdu. Za druhé se jedná o diverzifikaci plodin pro lepší ochranu půdy a vody, e, to znamená minimálně dvě až tři různé plodiny podle typu Eh, podniku. A třetí opatření jsou eh, plochy ekologického zájmu, jejichž povinné zavedení bude se muset týkat nejméně 5 orné půdy každého podniku a tyto oblasti ekologického zájmu mají zajistit biodiverzitu v zemědělství a mají umožnit členským státům eh, zavést tuto povinnost s možností volby jednoho jednoho z deseti typů eh, ploch eh, ekologického zájmu, to jsou ty takzvané EFA, jak se říká, tedy tou anglickou zkratkou. Jsou to různé typy ekologických eh, ploch pro naplnění tedy toho cíle je možné třeba buď využívat to, topografie prvky nebo vodní plochy nebo nebo eh, dusíkaté látky, eh, a rostli, pardon, dusíkaté rostliny a tak dále. A zemědělci nebo členské státy, pokud si to budou přát, mohou vytvořit také systém ekvivalencí, který dovolí zemědělcům splnit svoji povinnost ozelenění buď e, prostřednictvím opatření z druhého pilíře, které jsou minimálně stejně ekologicky ambiciozní jako tyto, a nebo prostřednictvím certifikačních schémat. A konečně pár slov ke způsobu zprávy a kontroly těchto přímých plateb. Tak, jak je tomu v současnosti, finanční zpráva tohoto systému přímých plateb, který se doposavať osvědčil, bude tedy pokračovat nadále e, v tou formou integrovaného systému řízení a kontroly a především systému identifikace zemědělských parcel, aby bylo možno správně řídit a kontrolovat aplikaci těchto přímých plateb, aby tedy ta veřejná podpora skutečně e, byla použitá zemědělci na ten příslušný účel. Dva, e, dva, dva nové prvky v tomto novém systému se týká žádostí eh, geospaciální eh, poplatky, které budou zaváděny postupně do roku 2018 a další novinka je zavedení specifických eh, vrstev do systému identifikace pozemků Eh, související s ozeleňováním a s, eko, se územky, s územ, nebo se zónami um, ekologického zájmu, to jsou tedy ta EFA, která eh, jsou mm, součástí Eh, prvního pilíře. Takže na závěr připomenu, že nový systém přímých plateb umožní eh, zavést tedy tu novou orientaci zemědělské politiky k určité země, k trvale udržitelnému zemědělství s ohledem na ochranu sociálně-ekonomických zájmů a životního prostředí se zlepšením dopadů přímých plateb s větší flexibilitou pro členské státy, aby mohly tento systém přizpůsobit svým specifickým potřebám. A e, několik slov k, e, k aktivitám e, v krátkém horizontu do jara příštího roku bude docházet postupně k implementaci tohoto systému v nových v členských zemích s podporou Eh, Evropské komise a my v tuto chvíli hodnotíme oznámení členských států eh, k prvnímu srpnu eh, ohledně tedy podmínek a lhůt pro implementaci tohoto nového systému po prvním roce implementace tohoto ozelenění zemědělské politiky dojde k jakému si zhodnocení a revizi celého systému se zvláštním důrazem na administrativní zátěž a na výrobní potenciál a na e, spravedlivé podmínky pro jednotlivé členské státy. K tomu se komise zavázala v dubnu tohoto roku e, Evropská komise a další termín to je březen 2017, kdy bude předložena zpráva o e, těch plochách ekologického zájmu a o výsledcích tedy této politiky nový, no, nových nástrojů pro ozelenění a e, pro vyplácení tedy těchto podpor v dalším období. Takže to jsou hlavní rysy nového systému přímých plateb a já vám děkuji za pozornost. Bardzo děkujeme, pane direktor. Děkujeme, pane řediteli. Podle pořadu jednání bychom teď e, měli otevřít debatu ale prosím, eh, zaměřme se pouze na přímé platby. Ještě později eh, budeme probíhat eh, společnou organizaci trhu, rozvoj venkova a horizontální řízení. Takže zůstaňme jenom v rámci tohoto tématu. Jako první se přihlásil pan předseda De Castro. Eh, který eh, strávil dlouhou dobu touto reformou. Děkuji. Eh, také bych chtěl poděkovat celému týmu i tomu panu řediteli, který odešel. Je skutečně velké potěšení vidět tolik známých tváří, se kterými jsme absolvovali asi 50 eh, setkání v rámci trialogu a všechny, vždycky to bylo velice užitečné. Eh, toto je vůbec první kolo eh, v procesu spolurozhodování a proto si myslím, že by bylo dobré připomenout novým poslancům, že tady máme už určitou stopu po, za sebou. Od Lisabonské smlouvy se změnil eh, modus naší činnosti a v současné době máme některé velice důležité zodpovědnosti, protože spolurozhodování znamená, že eh, nejen, že můžeme vyjádřit své názory, ale můžeme skutečně ovlivnit eh, rozhodnutí, což do značné míry ovlivňuje roli našeho výboru. Co se týče tedy těch přímých plateb, když jsem poslouchal eh, tu prezentaci, eh, tak jsem si uvědomil, že tady máme řadu důvodů k, k obavám, eh, protože ta reforma té společné zemědělské politiky směrem k tomu ozelenění ehm, bude znamenat větší ehm, vzájemnou závislost a bude zdůrazňovat také udržitelnost ehm, ekologickou což by bylo dobře, ale na druhé straně existují určité komplikace, které můžeme očekávat. Eh, v této souvislosti pan Basku ostatně hovořil o všech těch složitých otázkách, které dělají obavy i nám, eh, kromě toho dělají obavy také pochopitelně zemědělcům, zemědělcům, kteří eh, očekávají zjednodušení celé té celého tohoto procesu, tak aby pomoc, která jim poskytována, byla skutečně přístupná jim. A tady si myslím, že to je problém pro členské státy, které budou muset provádět všechny ty kontroly tak, aby všechna pravidla byla dodržována. A to i v těch eh, nejmenších eh, detailech, které zde byly zmíněny v té prezentaci. Nechci tady podrobně hovořit o těch věcech, ale Teď máme eh, za sebou první rok eh, toho procesu ozeleňování, takže si myslím, že by bylo docela dobré se podívat na to, čeho jsme dosáhli během tohoto roku, pokusit se o určitou korekci toho, co nebylo uděláno dobře a měli bychom se také pokusit odstranit všechny ty zbytečné komplikace pro zemědělce, které s tím souvisejí. To určitě by uh, Eh, bylo eh, možné a myslím si, že o tom ostatně bude muset hovořit i nová komise. Pan Nicholson. Děkuji, děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl ehm, opakovat to, co zde již zaznělo. Ano, eh, je to věc zajímavé, na plátně to vypadá velmi zajímavé. Já bych vám chtěl k tomu pogratulovat ale pochopitelně nám to eh, připomíná některá ta setkání, dlouhá setkání, kterých jsme se zúčastnili. Eh, najednou se vrací všechny ty zkratky, je docela dobré si je zopakovat, protože člověk je někdy zapomněl. Já bych eh, chtěl upozornit na ten vůbec největší problém a sice jakým způsobem toto všechno budeme realizovat. Uh, Uvědomujete si to, že eh, jak eh, eh, národní vlády, tak regionální vlády se snaží říci zemědělcům, jak na tom budou příští rok a nejsou schopni jim tu odpověď poskytnout a čekají teď na to, až dostanou tu odpověď od vás. Já vím, že to je velice těžké, ale myslím si, že vám musím skutečně říci, není Ehm, nebylo by dobré některé tyto věci odložit tak, abychom skutečně na těch základních, eh, v těch základních oblastech věděli, co vlastně toto bude znamenat. Eh, jestliže například budeme mít um, živý plot nebo nějaké křoví mezi eh, poli, tak bude to automaticky znamenat, že to je krok směrem ke zezelenění. Uh, já bych vám chtěl kromě toho říci, a mám s tím osobní zkušenost, že jakoukoliv interpretaci eh, tomu dáte, té otázce vlastně implementace této nové reformě společné zemědělské politiky, můžete, si, eh, můžete nám skutečně zajistit, eh, že například to nebude napadeno účetním dvorem, tak jako k tomu došlo již v minulosti, kdy členské státy e, a regionální vlády byly upozorněny na to, že to udělali zkrátka špatně, i když to dělali podle určitých pokynů z Bruselu. Toto je velice důležitá, e, důležitý bod, protože ono to některé e, regiony stálo skutečně obrovské peníze, když museli potom ty peníze vrátit. Uh, Já e, nechci o tom hovořit příliš dlouze, ale zcela e, jasně bych vám chtěl říci, že dnes máme velice dobrou příležitost si uvědomit, že existují určité obavy e, na straně těch, kteří se snaží implementovat to, co bylo odsouhlaseno před několika měsíci. Já to musím opakovat znovu a znovu Eh, tam, kde eh, já, odkud já pocházím, tak tam k žádnému velkému ozeleňování příštího docházet nebude, to vám mohu říci, protože tam nikdo neví, jak vlastně to bude probíhat. Možná, že to není možné, abyste na to odpověděl hned teď, ale možná se budeme muset skutečně vrátit k tomu, co jsem řekl. Možná, že zkrátka budeme muset ty věci odložit o dalších 12 měsíců, protože nejdřív musíme vědět, čeho chceme vlastně tím vším dosáhnout. Děkuji děkuji, pan... Děkuji vám. A teď pan poslanec Des. Děkuji, pane předsedo. A děkuji vám eh, za prezentace, pánové. Je už je ovšem eh, jasný ten výsledek eh, té společné zemědělské politiky i reformy, i když jsme se podělili na spolurozhodování. Naše frakce neměla žádnou, neměla většinu, ale ten screening eh, z toho se stane eh, v prvním sloupci byrokratické monstrum. Eh, za 50 let a, a, a si pamatuji, jak jsem, eh, tedy své kariéry si pamatuju, jak eh, jsem, a, jsem absolvoval tří let vyučení a potom eh, byla společná směrská politika a to, co se teď dělá, to je to nejhorší, nejkomplikovanější. Tohle je prostě příspěvek k prvnímu sloupci, který, k prvnímu pilíři, k druhému pilíři. Já jsem opravdu rád, že tady pan eh, Čološ tady není eh, už v dalších pěti, letech, dalších pěti letech. To byl ten nejhorší komisař a tohle se to bude katastrofa. A já doufám, že ten, eh, no, že, že, že ten nový komisař si nevezme nikoho z toho stávajícího kabinetu, protože ti za, tě, ti, za to můžou, za tohle všechno. Když si tohle to přečtete, Eh, tak eh, je naprosto nemožné tohleto prosazovat, eh, realizovat. Tomu zemědělci nebudou rozumět. Jsou tady ty přechodná opatření 2016. Já jsem z praxe věděl, že ty předpisy nejsou hotové, ale dokonce i na výboru tady pro zemědělství jsem mm, prohrál o dva hlasy, ale souhlasím s předřečníkem v ničem. To zase musím říci. Bylo, dalo se předvídat, že ta ustanovení nejsou od začátku připravená. Od začátku nás zemědělci vlastně bombardovali dotazy, oni teď dělají podzimní výsev a vůbec neví, jak to dopadne. Tohle to je prostě věc, kterou si nemůžete dovolit vůči těm zemědělcům. Řeknete, že platíme zemědělcům 60 miliard a tak eh, eh, a za to je ještě jako nahna, naženeme k, Evro, k, k stranám kritickým vůči Evropě. Tak tohle to snad nechcete dělat. Prostě je tady šest různých nařízení v prvním, slov, eh, v prvním pilíři. No to musí být hodně komplikované, když je tam šest různých nařízení. A pak je tady další věc. Hovoříte o tom, že členské státy by to měly více dostat cítit tak prosím eh, škrtněte eh, to společné ze zemědělské politiky, to už není vůbec společného. Podle toho, kdo kde bude vládnout, dostanou eh, zemědělci větší, se stanou větším předmětem šikany nebo menším. To úplně od začátku to bylo špatné. Máte tady katalog celých ekologických opatření, které jste měli navrhnout a která by se dalo prosazovat. To by bylo něco úplně jiného. Takže já jsem hluboce zarmoucen tím, že tady ze zodpovědného místa musím být přítomen eh, eh, při tom, eh, co teďko zemědělcům tady děláte. Já už tady v roce 2019 potom nebudu, ale budu muset pořád říkat zemědělcům, jaká hrůza se to tady schválila. A nemůžu se vymluvit z toho, že to bylo jednoduché. ta eh, konečná zpráva byla schválena 90%, že tady nebudou eh, žádné nové kontrolní mechanismy. A přesně eh, komisař Čelos se toho zase naopak držel. Máme nový platební systém s novými kontrolními sankčními mechanismy. A jak se chceme ještě posadit před, postavit před zemědělce? ti aktivní eh, eh, zemědělci budou dostávat ty peníze? Ne, to platí jenom eh, pro ty, kteří jsou vlastníky. Ale v Zemědělsku jsou 50% nájemci. A, ti, kteří nejsou zemědělci, aktivními zemědělci, teď to budou všechno inkasovat. A tahle zemědělská politika eh, zkrachuje a já doufám, že s novým komisařem po eh, prvním eh, roce po přeskoumání těch zazeleněvacích opatření se tohle celé přeskoumá a předělá, tak aby to byla opravdu spravedlivá zemědělská politika. To, co tady máme, je nezodpovědné a já doufám, že, vy to tady, že my to tady teď převezmeme nějak odpovědněji. Tak, tak. Ano, ano. Ehm, velká část z nás se účastnila procesu přípravy reformy a myslím, že ehm, musíme mít na vědomí, že jsme spoluautory tohoto. Teď paní poslankyně McGuinness, máte slovo. Paní poslankyně McGuinness, paní prezident, bardzo proszę. Thank, thank you. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, já eh, bych mohla říct si pouze, že souhlasím s Albertem Desem a už bych nemusela říkat nic jiného, ale myslím si, že my jsme byli součástí tohoto řešení, které v současné době představuje obrovský problém a to ze dvou důvodů. Za prvé, soustředili jsme se na rozpočet, na peníze a za druhé, jsme se nesoustředili eh, dostatečně na to, jaký bude mít dopad toto ozeleňování. Já jsem, na to, já jsem ostatně varovala předtím, to procento je tady určené příliš vysoko a ty detaily zkrátka vůbec nejsou eh, vstřícné k farmářům. Na, v podstatě jsou ne eh, proveditelné. Eh, v sobotu ke mně přišel jeden zemědělec, který má obrovské pole orné půdy a vedle toho je velice dobrá, dobrá oblast, to znamená, jsou tam stromy a přesto irská vláda mu řekla, že nemůže toto považovat za to oblast, která by odpovídala tomu zelenění, ozelenění. A e, já bych byla velice ráda, kdyby platilo to, co jste dnes řekl, že musíme mít zdravý rozum při aplikaci všech těchto věcí. Myslím si, že jsme to měli všechno odložit, protože žádný členský stát není na to připraven. A zemědělci s tím stejně nejsou spokojeni, skutečně z toho radost nemají, znamená to pro ně značnou frustraci. Vlastně to, co od nich chceme, eh, povede k neudržitelnému zemědělství, protože eh, musí teď eh, střídat plodiny systémem, který tomu odpovídá. Čili je to inovace, ale myslím si, že způsob, kterým to děláme, nám nezaruší výsledky, které od toho očekáváme, protože to děláme špatně. Je potřeba to řízení ekologické integrovat do celého toho systému a ne to dělat tímto způsobem. Toto je v podstatě sen pro účetní dvůr, protože budou muset zaměstnat další lidi, ale pro lidi, kteří vyrábějí potraviny, je to hrůza. Já bych chtěla ještě jednou říci, já jsem předtím varovala, museli jsme eh, se dobrat nějakého souhlasu, měli jsme dvě možnosti. Jedna ta možnost byla, dobře, eh, uznejme to, co zde říkají další eh, kolegové, což říká například kolega Nicholson, který vyzval k tomu, abychom to odložili. Musíme zajistit určitou pružnost. A za druhé, Eh, až eh, potom dojde k revizi, tak budeme skutečně tu, to revizi provádět velice pečlivě. Nemůžeme totiž dovolit situaci, kdy zemědělci jsou frustrováni, frustrováni eh, různými kontrolními mechanismy a měřením, které jsou jim v současné době vnucovány. Ta situace je mimořádně závažná. Děkuji. Bardzo děkuji, pan posel. Děkuji. Není uh, paní Doc. Thank you, uh, Mr. President. Um, well... Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já mohu říct, že jsem uh, hlasovala proti této reformě. Já jsem varovala úplně od začátku. Říkala jsem, že to je příliš komplikované, že to povede k dalším uh, sankcím a že to zkrátka nebude fungovat. Eh, podívejme se na ty tři poslední body, které jste uvedl v té své prezentaci. Vy jste řekl, že členským státům budete poskytovat podporu, pomůžete jim eh, při vlastním eh, provádění této reformy. Já jsem hm, hovořila s těmi platebními agenturami v severním Irsku a oni v současné době čeka, eh, očekávají nějaké vysvětlení toho, co se myslí eh, tímto ozelňováním a také potřebují další vysvětlení toho, co je to vlastně partnerství, to, co se týká toho eh, plánu pro mladé lidi. To všechno pochopitelně trvá nějakou dobu, bude to v členských státech trvat dlouho, než se to bude realizovat a já si myslím, že v současné době nám dochází čas a jak už řekla kolegyně McGuinness, Všechno to povede k novým sankcím a k pokutám a mohu říci, že můj region už si užil těchto sankcí a pokud v minulosti dost. Co se týče toho ozraňování, já naprosto souhlasím eh, se všemi těmi kolegy, kteří požádali o odložení. Hovořila jsem i já s různými zemědělci a ti mi říkají, že trpí pocitem absolutního chaosu ve vztahu eh, k této eh, reformě. To všechno je ještě intenzifikováno tím, že během posledních několika dnů komise Eh, uzavřela eh, některé sklady síru a já si myslím, že potřebujeme okamžitě eh, zavést změny a musíme poskytnout informace všem zemědělcům, protože ta situace skutečně už přestává být pod kontrolou. Děkuji. Děkuji, paní. Děkuji, paní poslankyně. Teď pan poslanec Glezos. Από την εισήγησή σας παρασύρθηκα τόσο πολύ για όσα ωραία είπατε. Pane předsedo, s velkým obdivem jsem vyslechl, co bylo řečeno tady v těch prezentacích. A tak to vznikne před mýma očima zelený ráj. Já Eh, ovšem se obávám, že pak eh, se narazí na hrubou realitu. Já pocházím z eh, Naxosu, kde pěstujeme brambory a sázíme brambory a bramborovou sazbu, sadbu a citrusy na a bylo nám řečeno, že budeme muset, že budeme mít nové věci v krajině, budou to fotovoltaické elektrárny. To je mm, vlastně poslední eh, jaksi novinka. V Řecku máme eh, mnoho slunečního svitu a můžeme eh, tu energii posílat do jiných částí Evropské unie. A já se chci zeptat tedy, kde najdeme místo na ty solární panely, protože ty zabírají hodně místa, kde by eh, jinak měly růst brambory a citrusy, čili budou konkurovat dnešní orné půdě. Bardzo dziękuję. Pan posl- Děkuji. A teď pan poslanec Jár. Děkuji. Jenom uh, takovou uh, poznámku předem. Uh, Členové výboru by neměli zapomínat sami na sebe, protože jsou spolu zodpovědní a přispěli ke schválení této reformy tak, jak je. A teď všichni budou tady nést následky. Potom druhá věc předem. Já vždycky k zemědělské politice říkám, že nakonec se zjistí, že bude trochu více byrokracie a trošku méně peněz. Nicméně to není uh, uh, úplně ideální eh, cíl. Uh, ono by to také mohlo dopadnout uh, tak, že nakonec by byla jenom byrokracie a nebyly by vůbec žádné peníze. Já jsem vždycky byl uh, kritikem a říkal jsem, že k tomu Green nepatří že bychom měli eh, první eh, pilíř zkrátit a druhý přetransformovat. A zeptám se komise. Eh, zajímáte se nějakým skutečně vážně míněným auditem uprostřed období? Protože Eh, já si myslím, že jsme eh, na první pilíř navěšeli věci, které tam eh, nepatří a měli bychom mít odvahu je o tamto zase vyjmout. A já vás budu určitě podporovat, v, když seženete odvahu a budete chtít opravit. Řekl se to pěkně, říká pan předseda, že jsme přetížili ten první pilíř. Já si myslím, že to je velmi uh, eh, hodně to vystiženo. Pan poslanec Andrew. Oui, merci. Eh. Děkuji, pane předsedo. Já tady vnímám dobře ten proces, který tu rozvíjíme, ale jakkoliv jsme dobře pracovali na tom původním dokumentu, který předložila komise, a jak tady zaznělo v prezentaci, tak jak si my za to spolu zodpovídáme v rámci spolurozhodování, v rámci trialogu a nemůžeme se zbavit odpovědnosti za, nás, za náš podíl na e, zavedení této reformy. Ale chápu tu složitost, o které tady hovoří ostatní. Mně ovšem vadí víc jiná věc, že kromě politických textů, na kterých jsme se dohodli s radou, eh, to je eh, potom převedení těchto politických textů, které jsme projednali a odhlasovali, tak ten, ten pozdější akt, který souvisí s aktiv přenesené působnosti. E, to často se právě v této fázi objeví, že ty e, v přenesené pravomoci pak zcela neodpovídají tomu té politické dohodě. Já uvedu dva příklady e, Třeba když si vzpomeneme na práci, která souvisí s, povolení, s povolováním vinic a dozdá se mi, že doposavať jsme ještě nedospěli k těm cílům, které jaksi byly uh, účelem těch politických uh, rozhodnutí. A druhý příklad se týká stálých pastvin v místech, kde není převažující rostlinou tráva a traviny. Čili to nebylo původně myšleno jako um, uh, cíl přímých plateb a tady proběhla v parlamentu bohatá diskuse s pozměňovacími návrhy, diskuse s radou a tyto eh, takzvané historické pastviny byly uznány jak v eh, příslušném manuálu, tak eh, během rady z 15. května 2012, což je poměrně významné například ve středomořských oblastech pro pastviny ve středomoří. A teď podle toho, co tady čtu, tak zase by tyto pastviny vypadly z plochy pro něž je možné vyplácet přímou platbu. A k tomu a, š, e, dnes to znamená, že v některých o oblastech a všetkých lesích a podobně, by tyto platby nemohly být vypláceny a přitom současně slouží tedy k chovu dobytka extenzivní formou. Pan posel. Děkuji, pan poslanec Chanel. Šanil, šanil, šanil. Šanil, pardon. Eh, köszönöm szépen, elnök úr. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, dovolte. Já jsem tady eh, jako nový poslanec a eh, chtěl jsem tedy říci, že tady znám celou řadu z vás, ale neúčastnil jsem se na, tom, na těch debatách za posledních deset let. Před deseti nebo patnácti lety Já jsem byl státním tajemníkem eh, na ministerstvu zemědělství v Maďarsku a tam jsem ten systém přímých plateb eh, se s ním poměrně dobře eh, seznámil. A možná bych tedy podporoval pana de Castra, když to vezmu historicky. Když to vezmu historicky, tak u společné zemědělské politiky původně byly dva důležité cíly. Na jednu stranu eh, lidé chtěli, nebo se chtěla zajistit existence zemědělcům, a to, aby eh, zároveň eh, mohli bezpečně produkovat. A na druhou stranu evropské národy měly za výhodné ceny se hm, snadno zásobovat cenově výhodnými potravinami. Tohle byly eh, dva eh, cíle, ale prostřednictvím plateb se eh, dosáhlo sice toho, aby zemědělci měli určitou jistotu dlouhodobě, i když vím, že jsou producenti, kteří jsou v dobré situaci, někteří to jsou ve špatné situace, ale obecně bych řekl, že snahy mm, jednotlivých institucí a, a, a politiků měly eh, dobrý účinek. A na druhou stranu v Evropě jsme eh, svědky toho, že eh, spousta lidí hladoví a je podvyživená. Nechci zacházet do podrobností a do nějakého širšího kontextu, ale každopádně bych rád poukázal už na to, eh, co už tady dlouho eh, chci probírat. Když se podíváme eh, očima občana, spotřebitele na to, co se tady děje, dává to smysl? Na jednu straně, na stranu se tady vydává spousta miliard a na druhou stranu Eh, daníme potraviny poměrně vysokou sazbou. Jsou sice některé země v EU, kde je daňová sazba na potraviny 0%, ale u nás třeba eh, platíme děsivých 27% DPH i na potraviny. A mezi eh, těmi dvěma extrémy, mezi 0 a 27% je celá řada variant. Takže k zemědělcům bychom měli přistupovat jednotně v Evropě, tak to je, ale zase na druhou stranu eh, jsou tady odlišné eh, sazby. Měli bychom eh, alespoň tedy říci, no podívejte se, potraviny jsou něco jako léčiva, dostává se nám to do těla, takže tady bychom taky mohli omezit vůli členských států a zavést e, nižší e, sazbu DPH na potraviny, třeba 0% nebo 5%, tak aby v Evropě všude byly levné potraviny. Děkuji. Teď e, poslední Šajer. Děkuji, pane předsedo. Eh, hovoříme tady o podpoře zemědělců, ale myslím, že jde mnohem více eh, eh, podporu občanů nějaké společné zemědělské politice. Podívejme se na rok 2020. Přenesme se tam. Když chceme řešit konkrétní problémy, tak v Evropě musíme jasně Eh, se zamyslet nad tím, jak jsme eh, například eh, vymysleli systémy Natura 2020. To jsou konkrétní oblasti, které, kde mají zemědělci problémy. Je tam, jsou tam stále pastviny třeba. Ehm, až tam budeme zase něco předkládat, tak se musíme zamyslet nad tím, jestli něco takovéhohle také eh, zachovávat. A potom jsou tady krizové prostředky. V Nizozemsku eh, eh, se setkáváme s celou řadou podnikatelů i zemědělců, kteří vůbec nevěděli, že na krize se dávají miliony eur v podpůrných prostředků a vůbec nevěděli, že na to mají na roky. Takže my bychom měli eh, mnohem lépe vysvětlovat to, co zastáváme. Já jsem pro společnou zemědělskou politiku, ale eh, jde o občany a jde o eh, kritický postoj jejich, takže musíme se postarat o to, aby oni věděli. Albert, Albert říká, že to je obrovský papír, že to je obrovské papírování. A, ale zase na druhou stranu, já dobře znám zemědělské podniky a viděla jsem vždycky, že to zvládli. Děkuji a teď eh, pan eh, poslanec Hojtima. Děkuji, eh, pane předsedo, a děkuji komisi za prezentaci. Řada kolegů už to řekla a já se k tomu znovu připojím. A zeptám se na několik otázek. Ehm, zajímalo mě, jak tohle vnímají jednotlivé členské státy, tu společnou eh, zemědělskou politiku, jak budou naplňovat to zeleněvání, a já se obávám, že se to bude dělat odlišně. A kdo Evropské komisi, eh, nebo jak Evropská komise eh, zaruší, že se nenaručí rovné podmínky aby eh, v některých členských státech se eh, některé eh, segmenty půdy mohly jako zelené prezentovat a někde ne. Tady říkal pan Nicholson ten příklad. Já tam mám například stromy, které jsou nižší než 4 metry a znamená to, že to není dostatečně zelené. Někde na ministerstvu můžou v, jednom, v jedné zemi říci, je to zjednoduší, někde ne. A potom je tady druhá věc, eh, to, co říkala kolegyně McGuinness. Eh, dává opravdu smysl v roce 2015 už začít s tím zezeleňováním a je to odpovědné. Eh, zemědělci teď plánují nadcházející sezóny, sezónu už podzimní osev, jarní osev a nevědí, jak se k tomu mají postavit. Možná, že ministerstvo by to mohlo vědět, ale neví. Co se stane? v jednotlivých členských státech jsou různé eh, poradenské eh, firmy. Eh, těžce na tom vydělávají, protože zemědělci chtějí vědět, co mají dělat. A já si myslím, že to prostě není možné tohleta. A potom nějaký zemědělec, když všechno dá dohromady, je mimořádný, dodržuje pravidla a přesto eh, může zjistit, že nejednal správně a potom přijde o příjmy. A proto bych byl rád, aby eh, komise se zaručila, že něco takového se nebude dít. A potom poslední věc, eh, kolega Petr Jár by se, měla, by se měl, mm, tedy tak, jak to žádal, je třeba dobře vyhodnotit to rozložení prostředku mezi prvním a druhým pilířem a z toho první, tomu ten první tak trochu odlehčit. Děkuji. Pan poslanec Ropé. Pan poslanec Ropé. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos atstovams. E, děkuji, děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat zástupcům komise. I já jsem nový poslanec, ale e, deset let jsem e, pracoval v našem kontrolním úřadu a také jsem eh, eh, předsedal dobu místnímu zastupitelstvu. Musel jsem v té době eh, organizovat správné zavádění všech pravidel společné městské politiky, takže si jsem vědom všech těch silných i slabých stránek celého tohoto systému. A myslím si, že je velice důležité skutečně tyto věci napravit a zlepšit. Eh, taková politika potom nemůže být příliš byrokratická. Myslím si, že musíme zcela jasně tady říci, eh, jaké jsou naše cíle, jakých cílů se snažíme dosáhnout eh, při zavádění tohoto nového systému. A také otázka je, jestli jsme schopni vůbec těchto cílů dosáhnout. Velice důležitá je také ta křížová, křížové dodržování, cross compliance, protože um, Eh, zemědělci většinou pěstují ty plodiny, které jim zajišťují nejvyšší zisky. A já si myslím, že bychom eh, eh, měli zkrátka se posadat o to, aby všechny ztráty byly kompenzovány zemědělcům. Dnes dopoledne jsme hovořili o odkladech plateb. Velice často zemědělci trpí právě tím, že peníze dostávají velice pozdě. Eh, zemědělci přitom budou pěstovat ty plodiny, které jsou schopni prodat. Jak by tento systém fungoval, kdyby například došlo ke krizi v současné době? Eh, jsme svědky takové krize. Eh, mluvím o ruském embargu. Bude tento systém schopen Eh, reagovat, reagovat například i na takové otázky, jako je emigrace z některých zemí. Budeme schopni zajistit, že eh, naši zemědělci budou skutečně konkurenceschopní a budou mít stejné podmínky jako ostatní. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, a také bych chtěl poděkovat eh, komisi Eh, za tu prezentaci. Já nevím, jestli jsme dostali tuto prezentaci také e-mailem. Pokud ne, tak by bylo dobré, kdybychom ji dostali. Eh, doufám, že komise skutečně eh, bedlivě poslouchala všechny ty připomínky, které tady zatím zazněly, protože si myslím, že skutečně existuje nebezpečí, pokud že by některé pozitivní prvky mohly být zastíněny Eh, těmi špatnými zkušenostmi, které mají zemědělci. Eh, zajímá mě ten návrh, který tady zazněl, to znamená, že celé, celý ten proces ozeleňování by mělo být eh, odloženo. Zajímalo by mě, jestli něco takové je vůbec možné a co v tomto smyslu tedy můžeme očekávat. Myslím si, že všichni už eh, se eh, zaměřují na tu revizi, která je plánována a zajímal by mě, eh, jestli komise skutečně má v plánu přeskoumat tuto situaci, nebo jenom jestli zase se bude očkrtávat několik kolonek. Tady hovořím pochopitelně o té byrokracii, se kterou se musí poprat všichni Všichni říkají, musíme eh, se věnovat eh, problému byrokracie, protože tato byrokracie skutečně eh, představuje obrovské břemeno právě pro zemědělce. co se týče malých zemědělců, ti musí zpracovat tolik papíru, tolik dokumentů, tolik musí vyplnit dokumentů, jako například eh, vyplňuje někdo, kdo zastupuje velkou farmakologickou firmu. Čili já si myslím, že to je otázka, které se musíme věnovat. Je tady ještě další problém, kterému se musíme věnovat a to eh, je ta otázka eh, zodpovědnosti členských států na jedné straně a zodpovědnosti komise na straně druhé. Kolegyně McGuinness nám uvedla příklad. Myslím si, že Eh, větší zodpovědnost by měla být na členských státech, ale neměla by tady vzniknout žádná šedá zóna, eh, kde by tyto věci nebyly definovány. Myslím si, že je potřeba, aby právě tyto zodpovědnosti byly zcela přesně odděleny a určeny. Pani Państwa, jestem w trudnej sytuacji, bo nie ograniczałem Dámy a pánové, jsem v obtížné situaci, protože jsem neomezil vystoupení prvních poslanců. Já bych vás poprosil, abyste neopakovali to, co už jste e, zaznělo a neopakovali tu kritiku. Protože e, voliči nás neposlouchají. Pan poslanec Luazo, prosím. Oui, monsieur président. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl upřesnit, že já sám jsem francouzský zemědělec, to znamená, že se mě tato společná zemědělská politika přímo dotýká a působím v střední oblasti, což je největší obelnářská oblast v Evropě. A mám vážné důvody k obavám. Hovoříte o systému přímých platbách, ale to se mi snad jenom zdá. Mluví se o posílení podmíněnosti podle životního, podle prostředí, rozlohy a tak dále. Šest režimů, tři dobrovolné, tři povinné, eh, ohlašuje se konec kvót. To není nové, ale konec mléčných kvót, to je smrt zemědělců eh, u nás a to je vyloženě ještě více komplikací, více papírování, více po, povinností, zákazů, kontrol. Prosím vás, řekněte mi, v čem spočívá to administrativní zjednodušení, o kterém se tady pořád mluví. Stručně připomenu, Víte, že každý rok Francie 22 let dává 20 miliard eur a dostává zpátky z Bruselu 13 miliard. Tam je rozdíl 8 miliard eur a ptám se, jak dlouho bude Francie ještě na to doplácet. Současně eh, podpory klesají, kurzy klesají, nemluvím ani o ruském embargu. A tato katastrofální situace se ještě zhoršuje, jako v čem nás ta Evropská unie chrání. Já se ptám, v čem nás francouzské zemědělce Evropa chrání. Vy naprosto ruinujete francouzské zemědělství. Jste naprosto nezodpovědní. A ještě jak dlouho budou francouzští zemědělci dojnou krávou tady té Evropy? To je všechno. Proszę Państwa, no, na Boga. Dámy a pánové, eh, pro Boha, eh, eh, společná zemědělská politika má zrujnovat prý francouzské zemědělce, no tak to už trošku přeháníte asi, že jo? Ve společné Evropě mají všichni prospekt, to ukazuje i vědecký přízkum. Prosím trochu o objektivitu a Mm, trochu jinou formu než kritiku snažit se přebíjet v kritičnosti předchozího řečníka. My jsme také byli pro likvidaci doplat cukerních kvót, mléčných kvót a tak dále. Každopádně vás prosím vás o věcná vystoupení. Děkuji za komentář a účastním se eh, toho já už deset let, tak eh, se omlouvám za svůj komentář. Mm, beru za to odpovědnost, ale eh, vyžaduji od sebe i od ostatních objektivitu. Kolegyně Pekive. Zástupnice z Chrvatské, želela bych zkrátit. Pane předsedo, já jsem nová europoslankyně z Chorvatska a chtěla bych vás upozornit na malé rodinné farmy. Vidím, že tady v této reformě společné zemědělské politiky rodinné farmy nejsou dostatečně zastoupeny. A já se chci zeptat, eh, jak je kladený důraz na hospodářskou soutěž a na jak to, že je ignorována kvalita a specifikum eh, každé zemědělské usedlosti. Jak to takto eh, to sice vypadá dobře, ale jsou tu ignorovány slabosti rodinných farem, těch, kdo žijí na venkově, protože bez ohledu na svůj věk si musíme uvědomit, že mnoho lidí strávilo celý život na těch rodinných farmách a oni Eh, už v této společné zemědělské politice nemají žádné místo, protože už nejsou aktivní, anebo protože kromě zemědělství dělají ještě něco jiného. Takže já si myslím, že je potřeba hlavně pomáhat, podporovat a dotovat ty, kteří žijí na venkově. Musí dostávat přímé platby, protože oni vlastně chrání eh, krajinu, chrání diverzitu, chrání venkov. A já se bojím, že tento druh společné zemědělské politiky vylidní eh, venkov a potraviny budeme dostávat jenom eh, z průmyslově zpracované. Pana posla. Děkuji, eh, pan poslanec Ferán. Oui, monsieur président. Ano, dovolte mi, pane předsedo, abych připomněl zásadní věci. Nejenom, že Francie je e, zakládajícím členem Evropského společenství. Je to také první zemědělský stát, největší zemědělský výrobce v Evropské unii a je to stát přispívající. Takže eh, prosím, francouzských zemědělců se toto dotýká víc než kohokoliv jiného. Takže já bych se vrátil k tomu, co tu zaznělo. Na rozdíl od transatlantické aliance, tady je to aspoň všechno jasné. S vašimi dvěma řečníky zemědělci pochopili, že jejich problémy spočívají v Evropské unii a už vám to dávají znát při volbách ve výši utrpení, které jste jim vnutili, ale to taky řekneme novým komisařům, protože všechno eh, spěje k systematizování volného obchodu, to se týká i zrušení kvot a podobně, prostě nic nového, tady je prostě všechno jenom utrpení. A jak dneska chce komise řešit nový farm bill. Naši zemědělci se budou muset spokojit se sníženými dotacemi, vyrábět eh, se ztrátou eh, všechny Eh, velké eh, plochy eh, zvýšily dotace zemědělcům kromě Evropské unie. Tak jestli ne, vám došly nápady, tak vám, pane předsedo, vážení pánové z komise, tak by se státy měly sami zabývat s svými finančními trhy a měli by sami řešit svoji zemědělskou výrobu. Tak s tou druhou částí, ta druhou část odpovědi se já souhlasím s druhou částí eh, té výpovědi. Ty otázky jsou samozřejmě velmi důležité, pan poslanec Hausling. Eh, pane eh, předsedo, dovolte několika slovy, protože mě tohle opravdu rozčiluje. Dámy a pánové, jsou tady někteří, kteří se toho vůbec neúčastnili za EPP, za socialisty a teď najednou, nevím, kde je tady Albert Des, teď s tím nemáme co dočinění. Takže s politickou odpovědností takhle nemůžete nakonec eh, nakládat. Dnes je to složitější, než byl návrh eh, komise a to je kvůli tomu, eh, že jsme tady předložili tisíce pozměňovacích návrhů, které předtím nikdo nepromyslel. Takže teď to, má komise, teď to házet na komisaře, to je příliš zjednodušující. Samozřejmě, když se zeptáme zemědělců, tak budou říkat, je to velice obtížné, složité a mm, samozřejmě ono, kdyby nám dali čísla kont a my jsme jim posílali rovnou peníze bez přeskoumávání, tak to by bylo fajn. Ale upřímně řečeno, fungovat by to nefungovalo. Proto potřebujeme kontrolní systém a potřebujeme také e, společenské protiplnění. To, e, o to šlo v té e, reformě. To, co se vám nelíbilo od začátku, zazeleňování, no tak dobře, to se vám nelíbilo, ale na druhou stranu si myslím, a nechci tady Eh, zas eh, tady haněte pana komisaře tak jako pan Albert Des. Kdo by si myslel, eh, že zůstane zemědělský rozpočet celá zachovaný? Jsou tady někteří, kteří si neustále stěžují, no ono takhle a ono takhle, ale uvědomte si, že společně jsme dosáhli něčeho velmi dobrého, pokud je o podporu. Samozřejmě, jsou tady celé ty debaty, které jsme vedli už eh, pět let. No, nemá smysl se k ním vracet. Teď se musíme dívat na to, jak do budoucna opravdu se pustit do eh, reform, eh, které zemědělcům zbaví odpovědnosti podle prvního sloupu. Ale říkat, že vůbec nechceme první pilíř, no to nemá smysl. Nikde eh, se zemědělci tolik přímými subvencemi nepodporují než Evropské unii. To je třeba zdůraznit. Nemůžeme říkat, že je to všechno špatné, je to mizená reforma, tak ti, kteří to říkají, ty by se měli eh, trošku zdržovat, protože eh, tím vlastně podporujete nenávist vůči Evropě a my nechceme určitě jako poslanci něco takovéhohle. Děkuji vám, pane poslanče, za ta vážená slova. A teď eh, paní poslankyně můj. Rad... Ah, je to můj? Ah, ok. Grazie, signor Presidente. Allora, eh, io vorrei dire una... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla říci, že zatím velká část podpory pro zemědělce na Sardinii eh, financovala eh, veliký systém podvodů pro ty, kteří dokázali správně číst a interpretovat ty kilometry dlouhé texty nařízení Evropské unie a dělali to konzultanti, odborníci, experti v, eh, za souhlasu místních představitelů, kteří zorganizovali obrovské podvody a ty peníze potom chudým zemědělcům, kteří je opravdu potřebovali, nedali. Takže s tady tím novým systémem přímých plateb po, vyhneme se tomu, Máte nějaký plán? Zorganizovali jste věci? Jak budou ty peníze využity? Děkuji, pan poslanec Buda. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că nu vreau să fiu... Děkuji, pane předsedo. Já e, budu velice stručně, nebudu jako král Šalamón říkat, že všichni máte pravdu. Tato diskuse komisí je mimořádně důležitá. E, protože my zastupujeme lidi eh, u nás v našich zemích, kteří se na nás obracejí se svými problémy. Co se týče těch opatření v rámci ozeleňování, eh, musím říci, že tento <clears throat> předpis je velice hutný, řekl bych. Já sám někdy vůbec nerozumím všem těm detailům, které jsou tam obsaženy. Ehm, pochopitelně je velice obtížné eh, prosazovat všechny, všechna to opatření a zemědělcům v současné době hrozí daleko vyšší pokuty než ta část, ty částky, které v současné době od komise získávají. Jak řekla paní McGuinness, my jsme skutečně součástí toho řešení, které bychom rádi vyprodukovali. Je jasné, že v roce 2012 a 2013 došlo k významným reformám, co se týče zemědělských politik, ale já bych vám chtěl eh, říci, že existuje obrovský rozdíl mezi eh, přímými platbami eh, ve státech na východě a na západě. Všichni si stěžují na peníze, všichni tvrdí, že potřebují peníze, všichni říkají, říkají, že potřebují více peněz. A já eh, bych eh, vás chtěl požádat, abyste na úrovni komise se pokusili o urychlení eh, tohoto procesu, který by vedl k, vě... k odstranění těchto rozdílů mezi těmito platbami na východě a na západě, protože bychom se mohli dostat do situace, kdyby nebyla zajištěna spravedlivá konkurence. Děkuji. Pan Egnu. Pane předsedo, děkuji. Tady opakujeme eh, stále eh, všechny ty různé výhody a nevýhody eh, reformy zemědělské politiky. Chtěl bych vám připomenout těm, kteří tady byli už v minulém volebním období, že já jsem tehdy velice kritizoval tyto věci a nikdo mi nevyjádřil podporu. Eh, já jsem vám řekl, co máte dělat a teď se si neměli stěžovat, protože v té době jste mě nepodpořili. Teď jsem eh, si vyslechl celou řadu eh, poslanců, ehm, například řeckého kolegy, který hovořil o solárních panelech, protože v Řecku hodně svítí slunce. V Británii máme také solární panely, i když tam tolik slunce nemáme. U nás někdy jsou ve velikosti až 100 hektarů a jak je to s těmi eh, platbami, které jsou pod nimi. Eh, protože jednoho dne zemědělcům říkáme, že ano, někdy říkáme, že ne, a si myslím, myslím si, že tady je potřeba ty věci zcela jasně položit na stůl. Také jsem poslouchal eh, maďarského kolegu poslance, který mm, říká, že Eh, v Maďarsku je DPH na potraviny 27%. Eh, mě by vůbec nepřekvapilo, kdyby lidé v Maďarsku trpěli eh, hlady. To je určité varování a sice v tom smyslu, že jakmile vaše vláda uvalí DPH vysoké na potraviny, tak už ho nikdy nesníží. Děkuji. Bardzo děkuji, pan pos... Děkuji a teď Uh, uzavře uh, rozpravu uh, pan poslanec Bogovič. Hvala za to příležitost. Želím upozornit. Děkuji, pane předsedo, za tuto možnost. Já bych chtěl upozornit na to a chtěl bych také eh, něco říci k této nové zemědělské politice Eh, v té oblasti, kdy podpora je určena mladým zemědělcům. Já si myslím, že na to bychom se měli soustředit v budoucnosti ještě více. Já bych rád podpořil právě tento prvek společné zemědělské politiky. Já jsem, já jsem ze Slovinska a eh, ve Slovensku máme, v Slovensku máme méně než 900, 900 eh, čtverečních metrů orné půdy na hlavu. A proto nám e, dělá určité obavy právě ta snaha zavést opatření v oblasti ozeleňování. Myslíme si, že tento prvek ozeleňování a e, přeměny e, orné půdy například na pastviny jsou do určité problematické. Během posledních let e, naše země, když dostane například e, požadavek o proplacení e, financí z Evropské unie, většinou je to také otázka obrovské byrokracie, proto si myslím, že i tato otázka ozelňování je další byrokracie a myslím si, že by se velice špatně prosazovala. Skutečně musíme být opatrní, aby to všechno bylo co nejjednodušší. Děkuji. Děkuji, eh, dámy a pánové. A eh, tím jsme ukončili debaty eh, k úvodním dvěma vystoupením. Já vás poprosím o stručnou reakci a očekáváme potom konkrétnější odpovědi na a, a od dotazy. Dnes to ale není možné. Máme na to čas a, a také si uvědomíme, že tady budeme mít na scházející část, kdy určitě budeme mít méně dotazů a určitě eh, bude možné se soustředit na eh, konkrétnější problémy. Takže, pane eh, řediteli, prosím za ostručnou reakci k těm nasněným problémům. Monsieur le Děkuji, pane předsedo. Jak jste uvedl, pokusím se odpovídat stručně a zmíním především hlavní otázky, které tady zazněly děkuji všechny řečníky, protože, všem řečníkům, protože je to důkaz zájmu o společnou zemědělskou politiku a především o nový systém nových plateb, eh, přímých plateb, který bude zavedený příští rok. Takže nejprve eh, mnoho řečníků se shodovalo na tom, že je potřeba tuto novou politiku zjednodušit. Ano, jsme si vědomi těch problémů, které byly vyjádřeny eh, v souvislosti s efektivním aplikováním této politiky. Došlo tam k určitému posunu, co se týče malých podniků, té podmíněnosti a podobně, ale je pravda, že s reformou a se zavedením toho ozelenění v novém pilíři, jak to spolu zákonodárci rozhodli, tak je pravda, že tato implementace pro vás, pro nás, pro členské státy a pro zemědělce znamená skutečnou výzvu. A my nyní už několik měsíců se snažíme toto všechno zavést a, ale chtěl bych říct si pár slov o důvodech této složitosti. Jestliže teď máme e, rámec, který není tak, složi, tak jednoduchý jako v minulosti. Je to proto, že jsme se rozhodli zavést politiku, která bude výkonnější, cílenější, zelenější a lépe odpovídá potřebám produktivity v zemědělství. Potřebujeme více brát v úvahu agronomické kapacity zemědělských zdrojů a je skutečně potřeba tedy to ozeleňování je potřeba zajistit větší flexibilitu členských států, teď když je Evropa složená z 28 států, tak aby ta politika lépe odpovídala zemědělcům různých regionů Evropské unie. Ale kdo říká cílenější, kdo říká zelenější, kdo říká flexibilnější pro členské státy, říká současně složitější eh, realizace, složitější kontroly. My spolupracujeme s evropskými institucemi i s členskými státy, tak abychom našli co nejlepší rovnováhu mezi výkonností této nové politiky a, a snahou dosáhnout jejich cílů na straně jedné a eh, snahou na druhé straně zajistit za prvé zdravé hospodaření s finančními prostředky a se eh, snížením Eh, tedy administrativní zátěže nejenom pro členské státy, ale také pro zemědělce. Tady členské státy sehrávají klíčovou roli a my úzce spolupracujeme se všemi členskými státy prostřednictvím workshopů, konferencí a celé řady bilaterálních kontaktů, odpovídáme na otázky, úzce spolupracujeme s národními a regionálními Eh, orgány, abychom eh, společně zavedli tuto novou politiku a nový systém ozelenění v prvním pilíři. A musím říct, že když třeba uvedu příklad Irska, jak Irské republiky, tak Severního Irska. To je region a země, které jsme navštívili dvakrát a ještě je navštívíme znovu za pár dní, abychom místním a regionálním orgánům v tomto regionu a v této zemi pomohli co nejlépe eh, realizovat tento systém přímých plateb. Také od zítřka se má konat dvoudenní workshop na eh, téma interpretace zavedení nového integrovaného systému eh, řízení a kontroly v členských státech. Čili tady je opravdu velké úsilí. V rámci DG Agri eh, vzniklo nové oddělení na pomoc členským státům. To znamená, skutečně vyvíjíme velké úsilí. Ale po prvním roce zavedení této politiky, to znamená při tom hodnocení na konci roku 2015 nebo začátku 2016, zhodnotit, jak tato politika je fakticky realizovaná, jaké jsou její první výsledky a jaké věci bude potřeba přizpůsobit, zreformovat a na rozdíl od toho, co tady zaznělo, toto Eh, zhodnocení nebo revize eh, politiky ozelenění v rámci přímých plateb po prvním roce implementace, tak tato revize bude provedena opravdu seriózně, budeme tomu věnovat mnoho eh, úsilí a zájmu. Třetí věc, o které bych rád hovořil, se týká různých požadavků na odložení těch Eh, podmínek ozelenění odložení na rok 2016. V této fázi je velmi těžké vzhledem k tomu právnímu rámci, je velmi těžké, ne vyloučené o rok spozdit zavedení těch opatření pro ozelenění, ale existuje celá řada různých postupů, ať už se jedná o Ajax nebo kontrolní Eh, systém, který počítá s postupným zavedením těchto opatření za eh, nadcházejících tří let. To znamená, že se neočekává, že celý ten systém pro ozelenění bude plně funkční hned, ale vlastně až od roku 2018, čili tady se stejně čeká s určitou progresivitou a není možné tedy ten začátek ještě o rok opozdit. A poslední věc, ta se týká podpory rodinných farem, podpory mladým zemědělcům. Ta Um, nebo um, podpora na pastviny uh, v středomoří, které se neskládají z travin. Samozřejmě rodinné farmy, to je základ to je uh, evropského zemědělství a tato reforma se právě zaměřuje hlavně na rodinné uh, podniky, na mladé zemědělce prostřednictvím prvního i třetího pilíře. A co se týče stálých pastvin ve středomoří, kde je mnoho pastvin bez trávy, tak eh, toto Všechno je zahrnuto jak v základních, tak v prováděcích, tak v eh, aktech, tak v aktech v přenesené pravomoci. Takže tím bych eh, asi skončil odpověď na ty hlavní otázky, které tady zazněly. Bardzo děkuji, pan direktor. Mnohokrát děkuji, pane řediteli. Dámy a pánové, teď přejdeme k další prezentaci a sice eh, organizace eh, společných trhů, pan eh, ředitel Verstajlien. A, a už předem říkám, že potom budeme mít jednominutové otázky. Předpokládám, že už nebude tolik zájemců. Ale myslím si, že je to takový dobrý trénink před uh, uh, slyšením a předpokládám, že designovaný komisař eh, se na tohle na všechno dívá a zjišťuje, že bude mít zajímavou situaci a dobře se bude moci připravit na eh, slyšení. Takže jestli už je pan ředitel připraven, tak eh, poprosím. A teď už budeme pracovat poněkud ukázní. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím rychle proběhnout tuto prezentaci. Chtěl bych na úvod vám ukázat několik slajdů, které považuji za důležité právě v kontextu trhu a také um, objasňuji naši konkurenci se schopnost, které jsme dostali po těch 30 letech. Nejprve tedy se podíváme na kukuřici a pšenici, respektive jejich ceny. Tady vidíte eh, ceny jak ve Spojených státech, tak ve, v Evropské unii. Jak vidíte, dochází tady téměř k absolutní konvergenci těchto cen, to znamená, že naše ceny eh, Ehm, pšenice jsou podobné jako světové ceny, což je také eh, důležité pro eh, naše chovatele ehm, eh, domácích zvířat, protože v podstatě jim to zajišťuje stejné podmínky, jaké mají v jiných částech světa. Musíte si uvědomit, že asi 65 našich obilovin se vlastně ehm, používá jako krmivo. Um, tato eh, konkurenceschopnost se projevuje také na tomto slajdu, eh, který vykazuje export, to opět se týká obilovin. A eh, tady vidíte, že jsme skutečně dostatečně konkurenceschopní a to všechno se odehrává bez veřejné finanční podpory. Další obrázek se týká mléka. Tady vidíte vývoj cen eh, mléka od roku 2000. Tady dole máme ty světové ceny a eh, ta zelená eh, křivka potom jsou evropské ceny. Modrá křivka potom je jakási záchranná síť, to znamená ta cena, která je vyjadřena v objemu másla a mléčného prášku. Tady vidíte, eh, že v roce 29 došlo k určité eh, krizi v oblasti eh, výroby mléka ale také tady vidíte, že v roce 2009 i světové ceny byly daleko nižší než naše ceny. Jinými slovy, díky našemu systému intervencí, které jsme používali v roce 2009, vidíte, že ty ceny u nás se začaly okamžitě opět zvedat. Jinými slovy, podařilo se nám tuto eh, krizi velice dobře řídit. Co je důležité tady je to, že ceny mléka na světových trzích a na našich trzích eh, opět konvergovaly, eh, čili tady máme eh, cenu například 334 euro za tunu, což je poměrně vysoké ve srovnání s vývojem cen v minulosti. Čili od roku 2009 vývoj cen, cenový byl velice pozitivní. Co se týče srovnatelné eh, pozice na trhu. My exportujeme asi 11 až 12 mléka v různých pochopitelně produktech, ať už je to ten mléčný prášek nebo ehm, eh, sír. A důležité tady je eh, to, že ta interní ehm, obchodní bilance pochopitelně závisí také na tom, jakým způsobem si stojíme v exportu. Je potřeba, abychom mléko a Eh, mléčné výrobky prodávali do světa, protože pokud by se nám to nedařilo, tak bychom museli snížit výrobu mléka. Mám eh, podobné další eh, slajdy a grafy. Tady například se jedná o hovězí maso. Tady vidíte, že od roku 2010 jsme se stali čistými vývozci, předtím jsme byli čistými eh, dovozci, teď jsme eh, eh, také v této pozici, co se týče výrobku z, z, z vepřového masa, podobně je tomu i u vajec, u vína takže vidíte, a také u olivového oleje, takže vidíte, že jsme skutečně největším vývozcem olivového oleje na světě. Chtěl bych tedy zúraznit, že po všech těchto letech reform skutečně se nám podařilo dosáhnout konkurenceschopného postavení, což je příjemné a je to také důležité v kontextu globalizujícího se světa, kde eh, hranice jsou otevřené Eh, a jestliže máme udržet životaschopné zemědělství v Evropské unii, tak je zásadní pro nás, abychom byli konkurenceschopní. Jestliže se teď podíváme a uděláme jakousi inventuru toho, eh, jak vypadá současná situace, tak eh, tady skutečně jsme konkurenceschopní ve většině zemědělských sektorů. Sice jsme také importéry, dovozci, ale jsme také během posledních let jsme se stali významnými vývozci. Eh, na zemědělských trzích, eh, vzhledem k tomu, že dochází k další integraci eh, na světové trhy, tak máme větší, máme větší volatilitu. Pochopitelně teď jsou všechny hranice otevřené, tak vlastně importujeme do Evropské unie i tu světovou volatilitu, ale do určité eh, míry můžeme říct, že také eh, přispíváme ke stabilitě těchto eh, trhů. Pochopitelně došlo k určitému narušení trhu, ať už v důsledku ruského embarga nebo různých chorob, také nebylo úplně dobré počasí. Ehm, Během eh, dojde tedy k odstranění kvót na mléko a v roce 2017 také zrušíme kvóty na eh, cukr, ale neočekáváme, že by to přineslo nějaké velké šoky. Eh, co se týče toho, té nové organizace společného trhu, jak už řekl pan Pleva na začátku, snažíme se vytvářet velice efektivní bezpečnostní síť, Eh, já jsem vám ukázal například to například eh, cen mléka v roce 2009 eh, tím novým nařízením, mm, které je výsledkem spolurozhodování. Tam jde o to, abychom vytvořili stabilní právní situaci, která umožňuje tedy řešení těch cenových výkyvů. Eh, v roce 2011 eh, jsme eh, vytvořili určitou rezervu pro tyto krizi. Dále jsme se pokusili posílit a povzbudit spolupráci mezi výrobci. V současné době dochází ke konsolidaci těch sektorů na konci toho řetězce. Snažíme se nějakým způsobem tyto věci, to znamená tuto spolupráci, posílit tak, abychom eh, dosáhli toho, že kdyby došlo k nějakým eh, cenovým eh, šokům, tak mezi zemědělci, obchodníky a těmi, kteří zpracovávají tyto potraviny, všichni budou schopni spolupracovat v reakci na takovou útru. Dále potom se soustředujeme na některé sektory, například výroba zeleniny ovoce, Eh, také máme určité konkrétní eh, návrhy týkající se například mléka eh, ve školách a tak dále. Kromě toho se snažíme dosáhnout lepší synergie mezi těmito například plány týkající se mléka a toho, čemu říkáme mléko do škol. Kromě toho také se snažíme zlepšit standardy marketingu pro všechny zemědělské produkty, Eh, například eh, tady se hovoří o tom, co je přesně míněno vínem, co je míněno tím druhém masa a tak dále. Čili snažíme se standardizovat tyto věci tak, abychom eh, reagovali na poptávku ze strany spotřebitelů. To také vyžaduje pochopit další diskuse toho, jakým způsobem označujeme původ daného produktu a tak dále. Všechny pochopitelně máme omezený Eh, rozpočet 2,7 miliardy, což je daleko eh, méně, než eh, jsou ty částky, o kterých hovořili lidé přede mnou. Z toho je financovány, jsou ty různé programy pro produkci ovoce, zeleniny a vína. Eh, teď bych chtěl použít eh, ruské eh, embargo jako příklad. Máme nový článek 2219, který umožňuje nám udělat určitá opatření v případě krize, například ruské embargo je taková krize, takže snažíme se okamžitě na to reagovat, snažíme se zlepšit podmínky pro výrobce a také pro jednotlivcem. kterým hrozí určité stažení některých eh, produktů eh, z trhu. Tady jsme eh, podpořili volnou distribuci. První opatření jsme udělali také v oblasti tedy eh, produkce eh, ovoce a zeleniny. Tam eh, jsme zavedli určité stropy, ale to jsme museli, s tím jsme museli skončit, protože těch požadavků bylo příliš mnoho, hlavně z některých členských států a v současné době tedy se snažíme vypracovat novou, takovéto opatření, které více uh, Eh, vychází z těch eh, skutečně vyvážených množství do Ruska. Eh, nicméně, ale to souvisí, nebo je to podobné tom, těm stažení. Další věc, která je ovlivněna tím ruským um, embargem, to se týká těch skladů síru. Ty jsme museli uzavřít dnes dopoledne, protože i tady jsme měli určitá hlášení nebo některé požadavky, které se nedají ospravedlnit tím exportem, čili to jsme museli také dnes přerušit a teď uvidíme, eh, jakým eh, způsobem se nám podaří to realizovat snad více cíleným způsobem. Eh, ty sklady se netýkají pochopitelně pouze síru, ale také másla a sušeného mléka. Dále eh, eh, jsme eh, pro, prodloužili termín pro intervence v oblasti másla. Normálně se jedná o 31. srpna, ale my jsme se rozhodli toto, tento termín prodloužit až do konce toho roku, příštího roku tedy. Dalším aspektem Vidíte to, ostatně z, tého, z toho mého příspěvku, ty nové Eh, intervence cenové skutečně fungují, teď tedy je otázka, jakým způsobem budeme dále eh, implementovat. Další aspekt, který je velice důležitý, eh, je otázka zákonu o hospodářské soutěži. Tady je potřeba se domluvit na tom, že platí, pokud nemáme nějaké výjimky. Existují určité výjimky Eh, například ty se týkají těch různých eh, dohod zemědělců. Eh, to jsou věci, které existují už poměrně dlouho a teď v kontextu té poslední reformy jsme zavedli i lepší právní základ pro tyto smlouvy. Funguje to například v, sektoru mléka tam to bylo zavedeno po krizi v roce 2009. Teď máme podobný právní rámec také pro hovězí ehm, a další e, produkty, e, olivový olej například a e, některých plodin, například v případě cukru existují specifické, specifická pravidla upravující ty, kteří pěstují Eh, řepu a výrobci cukru. Eh, v současné době dochází k návrhu určitých eh, návodů, tak abychom docílili větší právní jedno zajištění tak, abychom pomohli všem těm aktérům Eh, nějakým způsobem se řídit tímto článkem, těmito články a také eh, ty příslušné úřady v jednotlivých zemích musí vědět, jak se k tomu mají postavit. Eh, již jsem se zmínil o tom, že se snažíme zlepšit spolupráci výrobců jako model, eh, hlavně tedy v sektoru ovoce a zeleniny, eh, se eh, snažíme využívat určitých organizací výrobců a snažíme se otevřít i pro ostatní sektory. Kromě toho máme také právní úpravu týkající se síru a šunky. Eh, to je na základě žádosti výrobců, eh, kteří se dožadují zajištění určitých eh, podmínek, které by umožnily lepší regulaci těchto sírů, které mají mimořádně vysokou kvalitu. Dále členské státy mají možnost zavádět eh, určité smlouvy na dodávky. Je to eh, možnost, kterou měst, členské státy mají. Někteří je, některé státy to využívají, někteří ne. Jestliže členský stát se rozhodne, že bude vycházet z určitého modelu toho povinného, té povinné smlouvy, tak potom eh, se snažíme zajistit, aby taková smlouva obsahovala všechny ty smluvní prvky, které do ní patří. Co se týče těch různých dohod týkajících se eh, sektoru eh, cukru, tak tady existují také určité výjimky eh, z, toho, z těch zákonů o hospodářské soutěži a ty by měly pokračovat i po roce 2017. Co se týče některých otázek, které souvisejí s Lisabonskou smlouvou, vy víte, že používáme ten obyčejný legislativní postup Ehm, chtěl bych říct si jednu věc na základě své zkušenosti. Čas od času existuje určitá tendence ehm, zavádět určité malé detaily, jestliže hovoříme například o definici pomerančového džusu nebo toho, když, jestliže definujeme, co to je džem, tak tyto detaily eh, často vycházejí z politických dohod a tak se dostávají potom do těch základních aktů. A potom je těžké pro komisi, aby je přijala. Pochopitelně musíme učinit nějaký návrh a eh, potom eh, musíme mít tedy tu musíme vzít v úvahu určité odborné nebo technické detaily a potom Eh, to trvá nějakou dobu, protože ta běžná legislativní, ten běžný legislativní postup trvá většinou hodně dlouho, čili já bych vás chtěl vyzvat, abyste důvěřovali komisi, abyste skutečně ehm, kdy, kdy se jedná o malé detaily, tak tam by se to měli opravdu nechat na komisi, aby ty věci rozhodla, protože jinak to může trvat eh, velice dlouhou dobu. Potom je tady určité riziko, že přestaneme být operativní. Ehm, Dále eh, je potřeba provést revizi všech eh, těch eh, zaváděcích aktů a je potřeba si uvědomit, že existuje asi 200 nařízení, které vycházejí z toho právního základu organizace společného trhu. Eh, chtěli bychom snížit tento počet na méně než 40 a chtěli bychom je dále zjednodušit. Již jsme vedli intenzivní diskuse s členskými státy a také se všemi zainteresovanými stranami a také s poslanci, eh, kteří jsou zastoupeni v těch skupinách těch eh, aktů v přenesené působnosti, čili chtěli bychom využít této příležitosti a znovu přeformulovat těch 200 právních aktů, tak abychom dosáhli jejich zjednodušení. To je asi všechno. Děkuji vám mnoho za pozornost. Pokud máte jakékoliv dotazy na mě, rád na ně odpovím. Děkuji vám. Celkem máme devět přihlášených do debaty a jako první pan poslanec Dante dostane dvě minuty a ostatní všichni po minutě. A omlouvám se vám eh, všem, eh, pan zpravodaj, eh, pan, pan poslanec je zpravodaj, takže proto dostává víc na rozdíl od ostatních. Děkuji, pane předsedo. Ten text o organizaci jednotného trhu byl nejkontroverznější asi v rámci přípravy společné zemědělské politiky. A přitom si myslím, že v souvislosti s ruským embargem tento nový text Mm, ukázal, že komise je schopná reagovat. A tato reaktivita je uznaná i všemi hospodářskými subjekty, protože ten text opravdu dostal určitou pružnost, určitou flexibilitu. Nicméně zatím jsme ještě nenarazili na velkou krizi na velkém trhu. A já mám velké obavy ohledně trhu s mlékem. Jsem méně optimistický než vy, když vidím vývoj produkce ve světě u konkurence. Nový Zéland míří k plus 10%, Spojené státy postupují o 2% nahoru, my sami zaznamenáváme růst, takže vůči světovému trhu je očekávaný nárůst výroby o 15 za rok a neumím si představit, že v souvislosti s vývojem spotřeby ceny dlouho vydrží, dlouho odolají. A nejsem si jist, že nástroje, kterými disponujeme dnes, to znamená balíčku s mlékem, zda budou schopné řešit takovou krizi tím spíš, že v Evropě už mnoho výrobců Mm, podobně jako v případě e, cukru, už, zazna, e, už zapracovali konec kvót a e, například mm, vývoj počtu jalovic v příštím roce vyvolává moje obavy jak se projevují tyto texty v národních legislativách. Máte dostatečné informace z jednotlivých zemích a u aktů v přenesené pravomoci vy jste vyjádřil vůli snížit jejich počet. To, že jich snížíte počet, to mi nevadí, ale vadí mi víc, eh, jak je eh, těžké dodržet politické dohody, protože třeba eh, právní text o víně a trhu s vínem, to je dlouhý porod a je to špatný příklad a doufám, že tak tomu nebude ve všech ostatních případech. Děkuji. Děkuji. Pan... Děkuji. Teď paní poslankyně Rebera. Minutu, prosím. Jednu minutu. Eh, já bych eh, chtěla zdůraznit, že eh, když ty kvóty doběhnou, tak se vůbec nic nestane. Podle eh, studie komise v oblastech eh, okrajových a v horských oblastech budou problémy. Já jsem z Azort. Tam se vytváří kvalitativně velmi dobré mléko a nemůžeme diverzifikovat, protože jsme okrajový region, to je velmi těžké. A ty jednotkové ceny jsou prostě pětkrát větší u nás, i na horách. Tam jsou také vyšší. Můžete říci, že vycházíte eh, z toho, že doběh eh, kvót prostě nebude mít žádný dopad na tyto regiony. No tak na eh, výboru pro zemědělství opravdu očekáváme regulaci trhu. To, ta je opravdu naléhavě nezbytná. Děkuji, pan poslanec Nicholson. Děkuji, pane předsedo. Já to řeknu velmi stručně. S velkým zájmem jsem si vás vyslechl. Eh, nastínil jste to velmi růžově, jak je na tom Evropa dobře oproti zbytku světa. Já nevím, kde jste byl, ale eh, zemědělci u nás eh, prodělali kalhoty za posledních 12 eh, měsíců, takže eh, chov hovězího opravdu na tom není dobře a Evropa pokračuje eh, tam prostě tady už nejsou vůbec krávy na mléko. Mm, trávy bez tržní produkce mléka. A já si myslím, jestli ta intervenční cena eh, je podle vás vůbec inter, eh, je eh, realistická nebo neměla být náhodou zvětšena vzhledem k stávající situaci. A ke kvótám říkáte, že jste si jistý, že když kvóty zmizí, tak se nic nezmění. Jste si opravdu jistý, nebo berete to opravdu realisticky, tuhle oblast? Děkuji, pan poslal Sebastian. Muchas gracias. He visto los gráficos que ha mostrado. Děkuji. Já jsem viděl ten graf ohledně vývoje cen obilnin a mléka, ale my ve Valencii jsme nejlepšími výrobci eh, citrusů ve světě, jsem stále v kontaktu se zemědělci, ať už se jedná o soukromé nebo družstevní zemědělce a už deset let cena citrusů trvale klesá. A Oni cítí trvalou frustraci, hlavně v případě krizí, jako třeba teďka ta ruská krize. A vy říkáte, že jste přijali opatření pro e, ovocnářské odvětví, ale to není pravda. V případě kaky a, a granátových jablek nic. Všechny e, kaky byly e, z, z Ruska tedy vyvážené do Ruska byly z Valencie. Takže vy si vážně myslíte, že váš systém pomoci pro ovocnáře má eh, nějaké výsledky? To tedy naši zemědělci si myslí, že ne. Gracias, señor presidente. Yo... Eh, děkuji, pane předsedo. To je výborná příležitost, že tady máme zástupce DG Agri. A chci se ho zeptat na následující mechanismus eh, eh, řízení trhu a reforma, to je kapitola, ve které jsme se, myslím, dostali nejméně daleko. DG hospodářská soutěž, myslím, vyhrála. Já bych si byla přála, abychom se dostali daleko dál. Vy jste nám tady ukázal grafy, které podle vás dokazují, že naše odvětví zaznamenalo pozitivní vývoj. Ale proč tedy na tom nejsou zemědělci lépe? Jestliže je na tom odvětví lépe, tak proč nejsou na tom lépe zemědělci? Jak mi to vysvětlíte? Přímé e, platby 2% říkáte, no ale já nevím, jestli takhle si představujete obnovu generací. Nevím, jestli budete mít rentabilní zemědělství pro mladé. Já si myslím, že se dalo jít daleko dál. Proč se nešlo dál ve zlepšování postavení zemědělců a nejenom zlepšování situace na trhu s krásnými grafy? A jenom malá drobnost ohledně olivového oleje. 40% příjmů zemědělců, kteří produkují Eh, olivový olej, eh, to souvisí s eh, přímými platbami. Paní posel Schreier. Děkuji a prosím o dodržování času, pane Slankyně Schreier. Děkuji, pane předsedo. Vy jste říkal tady o tom, že je třeba to vnímat pozitivně, že můžeme obstát v konkurenci na světovém trhu, ale je to tak opravdu? Ve skutečnosti máme určitou sociálně ekonomickou politiku a ta s tím musí být eh, sladěna. Pokud tady máme konkurovat na eh, světovém trhu, tak potřebujeme mít producentské organizace. Eh, také zapomínáme na rodinné podniky. Eh, výrobní podniky, protože aby všechno dostával jenom kapitál a nadnárodní podniky. A potom eh, je tady ještě eh, stále více těch napodobovaných sírů. A myslím si, že je důležité se nad touto konkrétní věcí také občas zamýšlet. Děkuji Poslankyně moji. Grazie, signor Presidente. Allora. Děkuji, pane předsedo. vzhledem k tomu, že financování ze společné zemědělské politiky už je tak dost nízké, tak spíš než aby se to používalo pro naléhové případy, aby se čelilo embargo na mléčné výrobky a na ovoce a zeleninu, tak by se možná dali um, prezentovat třeba v rámci programu pro ovoce do škol. Děkuji. A paní Martinez my question eh, mirrors that of mr nicholson about the dairy market. Děkuji. Já bych se vrátím k tomu, co říkal pan Nicholson. Chtěla bych se zeptat, do jaké míry je e, komise ochotná podívat se na možnost intervence právě na trhu s mlékem. A ta druhá věc se týká toho, jak intenzivní jsou diskuse mezi DG Agriculture a Agri a DG hospodářská soutěž, protože vím, že jsou velice rozdílné pohledy na ten potravinový řetězec. Děkuji paní eh, poslankyně Petirp. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já mám otázku, kterou jsem ostatně položila už, když jsem byla zvolena. Co se děje s programem ovoce a mléko do škol? Já jsem dostala příslip od Evropské komise, že Evropská komise najde řešení, aby nedocházelo k diskriminaci chorvatských žáků. Jak se může Chorvatsko zúčastnit tohoto programu? Můžete nám odpovědět písemně, jak to vypadá s ochranou um, suché šunky z Istrie. Chorvatsko je už rok členem Evropské unie a i přesto dokumenty, které se týkají ochrany sušené šunky, nejsou k dispozici v chorvačtině a tak vás žádám, abyste s tím něco udělali. Ja, dank u wel, eh, meneer Děkuji, eh, pane předsedo. A děkuji komise za prezentaci. Tady jsem. Eh, je to zajímavé. Já si myslím, eh, že celý mléčný sektor eh, může být konkurenceschopný na světovém trhu. A slyšeli jsme eh, tady o těch různých tržních opatřeních opatření, která mají eh, eh, vyrovnávat výkyvy eh, na trhu, ta bezpečnostní síť, podpora příjmů a tak dále. V roce 2015 se odbourají mléčné kvóty, ale jsou některé členské státy, které přicházejí s návrhy, které by přesto chtěli ovlivňovat nabídku. A já se ptám komise, jestli to opravdu myslíte vážně, nebo jestli hodláte trvat na liberálním a tržnějším přístupu. Paní, eh, pane řediteli, eh, máte eh, teď prostor, velice stručně, prosím. Já se pokusím to říct velmi stručně. Pokud jde o mléko, já už jsem ve svém grafu říkal, pane Dantene, že ceny mléka jsou velice vysoké a to samozřejmě vede ke zvýšené výrobě nejen v Evropské unii, ale po celém světě. To je přirozená reakce na vysoké ceny. Souhlasím s vámi, že ceny eh, se mohou snížit, ovšem do jaké míry eh, se snížit na úroveň z roku 2009, toť otázkou. Také jsme byli svědky toho, že zvýšená výroba mléka eh, zatím byla velmi eh, dobře eh, absorbována světovým i evropským trhem, takže jsem si docela jistý, že na rozdíl od roku 2009 se to vyrovná, protože v roce 2009 jsme měli finanční krizi, která ovlivnila světový trh. Kdyby se to stalo znovu, tak bychom byli v jiné situaci. Ale za a, předpokládaného vývoje bychom měli mít před sebou poměrně vyrovnaný trh. Nezapomínejte také na konec kvót. Už některé členské státy už jsou blízko u svých kvót a dokonce i přes ně. Ale 21 členských států stále vyrábí pod kvótou a a zatím opravdu neměli e, hospodářskou situaci e, e, vlastně vyrobit víc, takže proč by to najednou měli dělat po roce 2015? Pokud jde o různé eh, výrobní organizace, tak my jsme zaslali eh, zprávu o mléku ohledně eh, toho našeho mléčného balíčku, o tom, jaký, jaké to bude mít dopady o vyjednávání o cenách a teď už budeme mít první výsledky v oblasti, tedy eh, v odvětví mléka a u dalších sektorů zatím je příliš brzo na výsledky. Potom eh, o snižování čísel, tak pokud jde eh, o mm, povolení mm, v tom vinařském sektoru, tak nějakou dobu nám to trvalo, než jsme získali ten akt přenesené pravomoci nebo než jsme s ním přišli, ale přesto si myslím, že je to ještě pořád čas, aby ten nový režim mohl začít v roce 2016, tak aby jednotliví aktéři věděli, co si počít v oblasti vína. Pokud jde o otázku paní Ribeiry, která se ptala o, na, eh, eh, na, kraj, na krajně odlehlé oblasti, samozřejmě jsou tam eh, různá zvýhodnění pro ně. Oni mají například přístup nebo možnost k nějaké podpoře, eh, jakou jiní nemají. Na jednu stranu a na druhou stranu eh, opravdu nesmíme bránit eh, konkurenčním možnostem výrobců, kteří jsou schopni konkurovat. A musíme tedy se obrátit tady na jiná opatření, jako například rozvoj venkova tak aby tam eh, se pokračovalo s udržitelnou výrobou. Potom intervenční ceny. Pan Nikolson hovořil o hovězím, ale také o eh, mlečných výrobcích. Já myslím, že tady bychom měli postupovat velmi obezřetně s, s navyšováním intervenčních cen. Eh, uvědomte si, že také může nastat eh, situace, kdy si vlastně budete kupovat část eh, trhu. Já už se v tom eh, pohybuji 30 let a najednou dostáváte se do situace, kdy si kupujete část těch podniků, skupujete jejich akcie a někdy si říkám, jestli tím neprodlužujeme tu krizi ještě nad nezbytně dlouhou dobu. Musíme tedy se Mm, postarat o to, aby ta konkurenčně schopná situace, do které jsme se dostali, tím, že jsme omezili tu bezpečnostní síť a snížili jsme intervenční zásahy na nízko, tak abychom to najednou zase nezvýšili. A nezapomínejte, my jsme tohle udělali, to snížení intervenčních cen výměnou za kompenzace zemědělcům. A ty jsou stále velmi důležité v jejich příjmu. Takže myslím, že tady máme velmi dobrou eh, rovnováhu. Zajišťujeme jim příjem, ale přesto jednutíme si konkurovat. Takže já bych opravdu nezvedal tu eh, bezpečnostní síť a nevytvářel nové intervenční zásoby a, a nezabraňoval eh, naší, vzniku naší konkurenční pozice. Protože ta krize by mohla trvat déle, než je to nezbytně nutné. Pokud jde o citrusové plody, tak tady e, byla otázka, e, jak to ovlivní e, to ruské embargo. Tak já říkám, že my platíme, tedy pracujeme na druhém opatření a i jeho součástí budou citrusy. a toho, co udělat, jestli se stáhnout nebo udělat zelenou sklizeň nebo něco takového. Potom je tady eh, ziskovost v kontextu olivového oleje. V sektoru olivového oleje je tady, eh, myslím, velký rozdíl mezi tím, čemu by se dalo říkat moderní struktura a takové staromodnější struktury. A tam je problém těch staromodnějších. Tam ty staré stromy a to, jak se z nich sklízí, to také vede k oleji nižší kvality a to je problém. Ale nemáme eh, jinou cestu, než eh, se snažit restrukturalizovat ty, eh, ten sektor, tak, aby uchovali svoji konkurenční pozici. Souhlasím i s předřečníkem a, a v reakci na paní Hajer. Ano, rodinné eh, zemědělské podniky jsou eh, jádrem naší politiky. Myslím, že ona je dobře řeší, ale musíme nalézt eh, správnou rováhu mezi konkurenceschopností a socioekonomicky přijatelným modelem pro nás. Pane předsedo, budete-li chtít, tak tedy, nebo chcete abych skončil, tak končím. Děkuji. Já vám také děkuji a, a dostáváme se k další části. Jestli eh, někdo eh, neslyšel odpověď, tak se prosím eh, přihlašte a dostanete jistě písemnou odpověď. A potom, teď se dostáváme k rozvoji venkova. Mm, Zastupce generálního ředitele pan Dumitru, prosím usadněte A také upozorňuji, eh, že všechny přihlášky do debaty budou eh, jednu na jednu minutu. Jistě už to nebude vyvolávat takové vášně, takže debata eh, bude kratší, protože máme sklus. Ale tak jsme to vlastně plánovali, že na začátku v těch prvních zásadních tématech si dáme více času, tam u těch platba, plateb a u organizace trhu to jsou eh, vlastně eh, základy a rozvoj venkova a eh, už probíhá trošku jinak. Takže pane řediteli, jestli už jste připraveni, já tady jenom tak jako mluvím, abych vyplnil určitou dobu a kdykoliv můžu přestat. Takže pane řediteli, dostáváte slovo. 10 minut. Na 10 minut. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo, vážení eh, poslanci, členové výboru. Já se pokusím vám během deseti minut eh, popsat ty základní prvky eh, pro období 2014 až 2020. Ehm, základní tedy prvky toho, čemu říkáme rozvoj venkova. Dovolte, abych eh, nejprve prošel ty hlavní úkoly, které před námi stojí a také příležitosti, které před sebou máme. Myslím si, že eh, hlavním eh, cílem zemědělství je stále výroba, pro, výroba potravin, ale základní význam má také pro výrobu energie. Jinými slovy, eh, budeme muset v budoucnosti se věnovat eh, otázce využití eh, zdrojů, které máme k dispozici a to hlavně se zřetelem udržitelnosti vody a půdy. Zemědělci také musí čelit klimatickým změnám. Snažíme se tedy je podpořit i v tom, aby byli schopni zmírnit dopady těchto klimatických změn. Evropská společnost také eh, hodně eh, pozornosti věnuje otázce ochrany habitatů a biodiverzity. I za to musíme kompenzovat zemědělce, protože i to stojí peníze. Eh, venkovské společnosti také velice si cení své kultury a hodnot, Eh, venkovského života. To všechno pochopitelně ale musí být prováděno, aniž by to eh, eh, ohrozilo schopnost zemědělství. Je potřeba se dívat na všechny ty sektory, ať už tam té horní části řetězce nebo dolní. Jakým způsobem tedy Eh, naše politiky v oblasti rozvoje venkova reagují na tyto úkoly, které před námi jsou. Já teď nebudu hovořit o tom eh, novém eh, nařízení, ale hovořím tady o těch šesti prioritách, které máme pro další období. Jsou to priority, které se soustředí na to, čemu říkáme focus areas, neboli na ty oblasti, eh, na které se zaměřují nejrůznější opatření. Jde o inovace a o přenos znalostí. Tady jde o to, abychom reagovali na potřeby zemědělců, aby měli přístup ke všem těm novým znalostem, novým inovacím a novým způsobům, jak dělat některé věci. To, tady hovoříme o školení, o výměně eh, zkušeností, hovoříme o poradenství pro zemědělce, hovoříme o různých pilotních projektech <coughs> Hovoříme také o vytváření sítí pro zemědělce. Další takovou prioritou je schopnost všech typů zemědělské činnosti v různých regionech. Pochopitelně prosperita eh, zemědělců se dá zlepšit různým způsobem, například tím, že budeme mít nové podniky, tím, že budeme provádět diversifikaci a tak dále, ale nejdůležitější Eh, je, aby eh, mladí zemědělci chtěli se stát, nebo mladí lidé, aby se chtěli stát zemědělci a aby došlo k obměně generační Eh, která zajistí eh, to, že zemědělství bude i nadále v těchto venkovských oblastech kvést. Další priorita se týká lepší integrace celého potravinového řetězce a také souvisí se řízením rizik. Tady hovoříme také o pohodě zvířat. Chceme, aby eh, zemědělci byli lépe integrováni v celém tom potravinovém řetězci. Chceme také, aby měli větší podíl z z příjmu od spotřebitelů a zvýšili tak svůj eh, zisk. Eh, to se dá, to se dá do, do síly tím, že budeme podporovat spolupráci mezi zemědělci a v rámci této priority chceme také chránit zemědělce tak, aby měli eh, víc nástrojů proti různým rizikům, ať už jsou to rizika související s chorobami zvířat nebo s výkyvy počasí a tak dále. Jde o to, aby eh, měli zemědělci možnost se příslušným způsobem pojistit nebo aby mohli využívat nástrojů pro eh, stabilizaci příjmů. Pa, čtvrtá eh, priorita se týká ekosystému. Tady chceme zajistit ochranu půdy a vody a také zajistit biodiverzitu. Vy víte, že zemědělci, kteří jsem dobrovolně zaváží, eh, to znamená, že v tom smyslu, že překonají ty eh, právní limity, tak ty by měly mít nárok také na ztrátu příjmu, na kompenzaci eh, za to, co věnují do této oblasti. Ehm, jde tedy o platby, které umožní udržet zemědělskou činnost i při těchto omezeních vyplývajících z těch Eh, požadavku na zachování ekosystému. Další pátá priorita se eh, týká efektivního využívání zdrojů, eh, a to v hospodářství nízko uhlíkovém. Sem spadá pochopitelně obnovitelná, obnovitelné zdroje, sem patří také snížením emisí uhlíku a dalších emisí. Šestá priorita potom se týká sociální inkluze a snížení chudoby v zemědělských oblastech a zlepšení eh, podmínek lidí, kteří žijí v těch venkovských oblastech. To znamená zajištění i lepší eh, infrastruktury, znamená to zajištění různých komunikačních eh, prostředků. Dále to souvisí také s vytvářením nových pracovních příležitostí a zlepšením kvality života lidí žijících ve venkovských oblastech. Tady využíváme eh, přístup LEADER, který má historii asi 20 letého vývoje eh, zde v Evropě, takže každý členský stát se bude muset rozhodnout, Eh, pro minimálně čtyři eh, z těchto eh, šesti priorit a bude muset potom realizovat svými programy. Kolik peněz na to, na všechno máme. V loňském roce Evropský parlament společně s hlavami státu vytvořil určitý rozpočet 95,5 miliard pro období 2014 až 2020 Eh, jestliže se eh, podíváme na tu faktickou hodnotu dnes, tak je to asi 85 miliard eh, ve srovnání s hodnotou těch, této částky v roce 2011. To ale nejsou ty jediné peníze, které máme k dispozici. Kromě toho máme pochopitelně také příspěvky od jednotlivých členských států, také od regionálních vlád a Eh, někdy také eh, i eh, soukromí přísemci z toho mají výhodu. Chtěl bych to zopakovat. Například rozdělení těchto peněz, které máme k dispozici, v těch zemích, kde existují regionální programy, tak tam to mají na starosti vnitrostátní orgány. Možná, že bych měla zmínit ještě jednu věc, a sice tato část Řecka eh, se eh, eh, řídí pochopitelně také rozpočtovou disciplinou, což znamená, že každý členský stát musí využít tyto finanční prostředky, musí je také deklarovat komisi a to během tří let. Jinými slovy, ty peníze by, o ty peníze by přišel a tyto peníze by se musely vrátit do evropského rozpočtu. Eh, teď eh, tedy máme jeden rok navíc ve srovnání s, tou současnou, s tím současným obdobím. Čili kolik eh, těch programů existuje v podstatě, jak víte, členské státy si mohou vybrat, mohou navrhnout jeden regionální program, jeden celostátní program, nebo jsou kombinace mezi regionálním a celostátním programem. V některých členských státech, pokud mají regionální programy, tak uh, Ehm, někdy eh, navrhují eh, také ty celostátní eh, programy a také v některých případech navrhují takzvaný celostátní rámec, který nějakým způsobem určuje, jakým způsobem se budou vypracovávat ty regionální programy. V současné době máme tedy 118 Eh, programu, což představuje navýšení oproti současnému stavu. V některých členských státech ty se rozhodly eh, jít cestou navýšení těchto programů. Eh, například tady mám na mysli Francii. Jakým způsobem můžeme toho všeho dosáhnout? Já nebudu hovořit o všech těch opatřeních, které máme k dispozici v rámci tohoto nařízení o rozvoji venkova, ale v každém případě musíme provádět analýzy, eh, které nám ukážou, jaká existují slabá místa, jaká naopak jsou silná místa. Musíme si potom ustanovit eh, priority, musíme si stanovit cíle a potom, eh, abychom dosáhli těchto cílů, k tomu pochopitelně uvolnit příslušné finanční prostředky. Existuje asi 19 různých opatření, které existují ve třech kategoriích investice, Ehm, e, řízení e, bude také spolupráce. Spolupráce je mimořádně důležitá. Ehm, e, tato spolupráce by měla mít různé formy a měla by vycházet již od té místní spolupráce nebo spolupráce na místní úrovni. Jak již bylo řečeno, v současné době spolupracujeme s dalšími investičními fondy, které existují v Evropě Máme určité partnerské dohody, které jsou přijaty komisí a které potom procházejí celým tím procesem vytváření nových programů, ale tím to nekončí. Musíme také monitorovat a vyhodnocovat všechny tyto programy a musíme se soustředit na to, jestli skutečně dosáhli těch cílů. E, to se bude e, odehrávat mezi rokem 2017 a 2019. V současné době tedy existuje ten právní rámec, který byl stanoven jak parlamentem, tak komisí a radou. V současné době se e, e, spolupracují nejrůznější e, strany, včetně nevládních organizací, státních vlád a tak dále. Děkuji vám za pozornost a teď pochopitelně jsem připraven reagovat na vaše dotazy nebo připomínky. Dámy a pánové, jestli jste si všimli, že eh, ty prezentace jsou stále lehčí, obrazovější, dostali jsme se do takové té eh, umělečtější části. Takže po jedné minutě, prosím, eh, pan Dantan. Děkuji, pane předsedo. Já mám naprosto jednoduchou otázku. Brzy skončí rok 2014 kolik regionálních programů nebo vůbec programů jste dostali z těch 118 za prvé a za druhé dozvěděl jsem se, jaké odpovědi jste některým národním a regionálním orgánům poslali na jejich otázky. A já se obávám, že to, co v nařízení vám chybí, to doháníte v eh, při realizaci. Divím se některým eh, jaksi požadavkům, které se najednou objevují, například různé eh, ekologické ohledy a je, čím dál více se to vzdaluje od naší politické dohody a já vás varuji protože jestliže europoslanci eh, budou postaveni do nepříznivé situace eh, způsobem, jakým ty texty budou implementovány, tak my budeme příště eh, opatrnější a zúžíme pravomoci Evropské komise. Takže prosím, abyste tu politickou dohodu respektovali. Děkuji, pan poslanec Jár, jedna minuta. Děkuji, pan poslanec Jár, minutu. Děkuji. Jedno konstatování a dvě otázky. Eh, konstatování. Myslím si, že zemědělský prostor eh, se eh, určuje zemědělsko-politicky a ne ze strany jiné politiky, že je to opravdu řešeno v rámci zemědělské politiky. A za druhé, vy jste říkali, že všechny pilíře mají být pod jednou střechou. Ano, to si myslím, že je dobré, ale kdo se stará o odbourávání byrokracie? Eh, protože eh, někde budou dobré zkušenosti, dobrý kontrolní systém, eh, ale abychom neutonuli pod včítou byrokracií. Je tady někdo, kdo to spojuje všechno dohromady, nějaká cílená kritéria a tak dále, tak aby ta byrokratická náročnost posladění fondů nebyla ještě zvýšena. A potom poslední otázka. Eh, greening eh, patří do eh, druhého pilíře, tam jsou všechny ty venkovské programy, podle mého názoru. Souhlasíte s tím a dokážete si tam taky greening představit? Děkuji. Děkuji, paní poslankyně Petir. Minutu. Děkuji, pane předsedo. Já bych se... Děkuji, já mám otázku. Chorvatsko předložil svůj program rozvoje venkova. Evropská komise požádala o úpravy, které tedy byly učiněny a zaslány loni v létě, nebo toto léto. A chci se zeptat, jestli jsme definitivně přišli o prostředky, které jsme měli mít k dispozici v tomto roce. Protože v tomto roce komise měla se vyjádřit k tomu plánu Chorvatska a nevím, kdy ty peníze dostaneme. Eh, Děkuji, pane předsedo. Co se týče rozvoje venkova, budu zcela konkrétní. Jedním z cílů je podpora mládeže. A samozřejmě je těžké podporovat vstup mladých lidí do zemědělství. Ale v minulosti podpory mládeže neměly úspěch. Já pocházím z Andaluzie. To je velice zemědělská oblast, jak v oblasti prvovýroby, tak zpracovatelského potravinářského průmyslu. A bylo velice těžké aplikovat opatření pro eh, vstup mladých lidí do zemědělství. Takže to je moje první otázka. A nedostáváme pomoc na modernizaci, hlavně vod. Jedna minuta, paní Děkuji, paní poslankyně Megenes. Jenom pro informaci, eh, kolik plánů jste eh, zlepšili eh, ze členských států a kdy si myslíte, že ten proces bude hotový? Protože je to poměrně taková obtížná záležitost tohle všechno procházet, tak aby ty plány byly implementovány ve všech členských státech. Děkuji. Děkuji. Takže pět otázky, pět otázek, půl minuty na otázku, a takže máte dvě a půl minuty. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím to všechno říct velmi stručně. Eh, za prvé, tohle eh, celé je eh, proces, který teď běží. Pracujeme se ženskými státy, analyzujeme ty programy, posíláme jim připomínky a když dostaneme odpovědi, tak zahajuje se určitý Eh, proces schvalování. Teď jsme dostali 112 ze 118 eh, programů a těch 6 očekáváme, dostáváme nadcházejících, eh, očekáváme v nadcházejících týdnech. Pokud je o schválení, tak tam jsme zatím žádné schválili, protože většina z nich přišla před začátkem léta a také proto, že se schvaluje eh, nejdříve partnerská dohoda a potom ten program. Takže komise zatím přijala 16 partnerských dohod z 28. Takže jak asi víte, my musíme eh, analyzovat velice důležité dokumenty. Eh, a to je poměrně složitá záležitost. A komisař nebo komise má eh, určitou lhůtu pro reakci, musím se vyjádřit do tří měsíců a potom záleží na, tu, na té odpovědi. Pokud ta odpověď bude eh, správná a zareaguje se na správné otázky, tak můžeme velice rychle přijít k eh, přijetí a potom budeme mít ten program. Potom k té otázce, jestli se nesnažíme to implementovat více, než je v nařízení, tak my samozřejmě musíme dodržovat nařízení. Samozřejmě, eh, pokoušíme se do toho programu eh, dát ambiciozní cíle, to ano, ale nezacházíme za rámec co, eh, toho, co je v legislativě. Potom ke zjednodušení administrativní zátěže. Jsou tam určité prvky zjednodušení v té nové politice rozvoje venkova. Za prvé, Sladili jsme několik prvků s dalšími eh, fondy, zjednodušili jsme některé elementy, ale ten proces samozřejmě eh, závisí na tom, co chtějí ženské státy navrhnout v těch eh, programech. Snažíme se je nechávat v takové podobě, aby to nebylo příliš komplikované. Nejdříve tady máme to, co eh, komise navrhla a potom to, co navrhl členský stát. A myslím, že musíme spolupracovat se členskými státy a, a na zjednodušení obou eh, aspektů, protože jinak ti koneční příjemci eh, přece budou mít strašně složitý proces. Pokud je o tu chorvatskou otázku, tak já myslím, že teď opravdu pracujeme s Chorvatskem spolu s dalšími členskými státy také, eh, než viděla neformální proces a potom eh, ten formální. A potom je tady ta otázka na mladé zemědělci ještě. Pane předsedo, jestli dovolíte, ještě na ní zareaguji. Myslím, že tady je celá eh, řada věcí, která by měla přilákat mladé zemědělce k těm opatřením. Takže máme tady vyšší úroveň, další možnosti kombinovat to s tím prvním pilířem a samozřejmě můžeme tady eh, dát spoustu podpory prostřednictvím školení, poradenství, tak, aby zemědělci opravdu eh, žádali o toto. Já vám děkuji a dostáváme se k poslední prezentaci eh, zástupce generálního ředitele, pan Megele, a je to horizontální nařízením. Pane ředitele, máte slovo na 10 minut a potom otázky budou také jenom po minutě. Takže teď vás prosím o prezentaci. Jest. OK. Mám, můžeme startovat. Panie doktorze, bardzo proszę. Takže můžeme začít, prosím. Dobrá, děkuji vám, pane předsedo. té, co jsme zvládli technické problémy tady s počítačem, tak vás mohu seznámit s horizontálním nařízením, což je čtvrtý významný text přijatý v rámci reformy SZP pro další období. Abych byl stručný, připravil jsem několik slajdů. Mám více slajdů, které jsou také vám k dispozici a které jsou poněkud podrobnější a obsahují více informací třeba o tom, kde sehnat nebo najít, co tedy v tomto textu, kterým některým se zdá být poněkud technický a složitý. Jaká je úloha tohoto horizontálního nařízení? Eh, cílem je politické priority mm, proměnit v terénu ve skutky. Je to eh, jaksi realizace společné zemědělské politiky a rozvoje venkova ale současně také odráží politické priority, které eh, byly stanoveny mimo zemědělský eh, kontext. Mám na mysli tři legislativní texty, které vyplynuly z celkového procesu víceletého finančního rámce, který byl přijatý v roce 2013. Eh, nejprve společná ustanovení, která obsahují celou řadu pravidel ehm, rozvoje Eh, venkova, dále obecná finanční eh, nařízení, která byla nedávno přepracovaná a mají svůj vliv na horizontální nařízení a dále víceletý finanční rámec sám o sobě, eh, který zanechává stopu na tomto nařízení a za chvilku se k tomu vrátím. Cíle horizontálního nařízení Eh, jsou tři hlavní. Za prvé jsme chtěli zajistit efektivnější implementaci a řízení SZP a zlepšení eh, podstatných procesů. Chtěli jsme zajistit lepší ochranu evropských fondů, což je dlouholetý a dlouhodobý cíl všech politických rozhodnutí a konečně konsolidace evropské legislativy v tom smyslu, že toto nařízení by mělo skompilovat celou řadu dalších legislativních textů, které jsou roztříštěné tedy v tom celkovém souboru eh, evropských eh, textů zaměřených na zemědělství. Takže e, průřez všech těch dokumentů máme tady. E, jsou to e, otázky finančního rozpočtového řízení společné zemědělské politiky, dále tady jsou různé manuál pro členské státy v kontaktu se zemědělci, jsou tam pokryté otázky způsobu zpětných odvodů eh, prostředků, které nebyly řádně vynaloženy, monitorování, transparentnost, cross-compliance a celá řada ještě dalších eh, otázek, které nejsou tak zásadní. Integrovaný kontrolní a řídící systém, o tom už hovořil pan Basku ve svém vystoupení, takže k tomu já řeknu jenom pár slov a to tež, co se týče tedy toho cross compliance. Kdo dělá co v tomto kontextu? To je otázka, na kterou bychom se měli podívat nejdříve. Tady jsou dva hlavní aktéři v rámci implementace a řízení společné zemědělské politiky máme tu členské státy a jejich platební agentury a Evropskou komisi. A je třeba toho boje oddělit, abychom pochopili, co dělá kdo a za co zodpovídá. Vlevo jsou členské státy, platební agentury, a ty konkrétně v terénu přichází do styku se zemědělci. Zemědělci si žádají o podpory, e, členské státy, jejich platební agentury to kontrolují a potom vyplácejí. A současně na pravé straně slajdu vidíme, že Členské státy a platební agentury oznamují eh, komisi eh, eh, provedené platby, komise kontroluje, zda byly provedeny řádně, potom je platí členským státům a potom ex post probíhají audity a komise může eventuálně žádat o zpětné platby tehdy, kdy byly některé podpory vyplaceny v rozporu s pravidly. Hmm. A jak tady už zaznělo. Na jedné straně je důležité mít jasné oddělení tady těch dvou e, procesů a odpovědnosti a současně komise musí co nejlépe radit a pomáhat členským státům e, v tom, aby tu politiku realizovali řádně. Tady jsou dvě pozice, eh, najed, eh, pomáhat se složitostmi toho procesu a současně se jedná o sdílené řízení a členské státy a komise naplňují na jedné straně rozdílné role, ale jak si naplňují společný cíl a proto je potřeba, aby to bylo dobře organizované. A nyní, co se týče efektivnější implementace a řízení společné zemědělské politiky. Obecně finanční e, řízení a hospodaření se příliš nezměnilo, je tu několik významných aspektů, které bych nicméně chtěl zmínit. Za prvé je to nástroj finanční disciplíny. Tento nástroj zajišťuje e, dodržování stropu víceletého finančního rámce. Takže když komise vidí, že e, potřeby rozpočtu jsou vyšší než prostředky, které mohou být k dispozici, tak nejprve zákonodárci nabídne, jak si navrhne, aby e, přistoupil k finanční disciplíně a pokud tak neučiní, tak ji aplikuje sama. E, finanční disciplína se nemusí používat každý rok pro využívání takzvaných krizových fondů, což je nová věc v systému řízení financí, protože existuje krizová rezerva ve výši 400 milionů eur v cenách roku 2011, což v roce 2015 znamená 433 milionů eur k dispozici pro opatření v případě krizí. A to funguje takovým způsobem, že eh, tato částka mu je uvolněna e, z rozpočtu přímých plateb, jestliže během daného roku opatření pro případ krize mají být přijata, pak mohou být tyto prostředky použity pro tento cíl a pokud žádné krizové peníze nejsou potřeba, tak se vlastně vrací do rozpočtu pro zemědělce pro daný rozpočtový rok. Výhodou tohoto systému je to, že nikdo nemůže vědět dopředu, jestli v daném roce nastane krize, která naplní potřebná kritéria. A pokud bychom rozpočtovali 400 milionů na krizová opatření a krize nenastala, pak by se ty peníze ztratily. Zatímco v tomto systému vlastně zůstávají k dispozici zemědělců, pro, eh, protože se vlastně vrací do toho rozpočtu v dalším roce. A pokud nastane krize, tak pak eh, je mm, tedy ta částka využita eh, v, v daném roce. Příslušná opatření, eh, jak využít krizovou rezervu, jsou uvedeny eh, v nařízení Organizace jednotného trhu, eh, kde tedy jsou dané podmínky, kdy tedy komise přistupuje k dalším krokům. A dále tady máme rozvoj venkova, kde byla přijata celá řada rozpočtových opatření v rámci horizontálního nařízení Eh, nejedná se o dvojí financování, což je ozeleňování a eh, rozvoj venkova. Míra před, předběžného financování klesla ze 7 na 3 to je v rámci víceletého finančního rámce přijato. Platby mohou eh, představovat až 95 částky a v případě a N plus 2 se proměnilo v pravidlo N plus 3. To jedná se o závazky eh, a jejich využití členským státem v maximálně tříletém období. V minulosti to bylo N plus 2, tedy maximálně dva roky. Na další stránce máme otázky implementace. Už jsem e, zmiňoval jak tedy integrovaný e, administrativní a kontrolní systém. A tento systém je naprosto nezbytný pro řízení e, platebních agentur na úrovni členských států. Každý rok 7,8 milionů požadavků na přímé platby jsou vypláceny vypláceny na základě systému identifikace parcel, což je obrovská databáze v platební agentuře s leteckými fotografiemi, které jsou interpretovány takovým způsobem, aby byly jasně patrné hranice mezi zemědělskými parcelami a, eh, a pozemky, na které se to nevztahuje. To se změnilo hodně od roku 2018. Bude existovat další vrstva, eh, která bude určená pro zprávu eh, ekologických oblastí EFA. Dále je tu systém poradenství poradenství pro zemědělce. Ten systém existoval v minulosti, ale jeho dosah byl zlepšen. Jedná se o další opatření, která bude pokrývat především standardní požadavky a sedm GAEX Eh, pravidla pro eh, přímé platby, používání pesticidů eh, a další opatření, která patří do toho povinného systému poradenství. A potom jsou tam některé dobrovolné aspekty, které najdete potom v těch dodatečných slajdech. Další aspekt se týká kontrol a penále. Eh, členské státy musí provést kontroly dříve, než vyplatí jakékoliv podpory. Základní pravidlo těchto kontrol spočívá právě v horizontálním nařízením a specifické podrobnosti jsou uvedené eh, především v aktech přenesené pravomoci. Totež se týká penále, jen Jedno tady zmíním, to bylo poměrně eh, problematické, je to eh, penále z ozelenění, protože to je přechodný aspekt reformy SZP v prvních dvou letech totiž žádné e, sankce aplikovány nebudou na e, to e, ozeleňování, teprve postupně po 25% budou narůstat. Pozastavení to je nový nástroj finančního řízení ex ante na úrovni komise, když vidíme, že některé plány nejsou v členském státě náležitě naplňovány, tak žádáme o úpravu toho plánu a pokud pokud ten nedostatek není vyřešený, pak komise bude oprávněna pozastavit část plateb nebo zredukovat tyto platby vždy eh, na základě eh, v souladu s rozhodnutími. To znamená, že my budeme doplňovat ty nástroje ex post, které už máme, tímto novým nástrojem ex ante. A konečně ustanovení o decentralizovaných ne, aplikaci. To odráží situaci v spolkových a regionalizovaných členských státech jako Španělsko, Německo, Belgie, Spojené království, které právě o toto ustanovení měly zvláštní zájem. Lepší ochrana evropských fondů. K tomu pár slov. Co se týče zpětných plateb, my jsme eh, eh, zjednodušili procedury v této oblasti. Já eh, podrobnosti uvádět nebudu, ty jsou v těch dodatečných slajdech. Zavedli jsme nový systém eh, modelu eh, pojištění v členských státech a které budou zahrávat novou roli v kontrole řízení společné zemědělské politiky a bude informovat Evropskou komisi a Evropský parlament v rámci procesu Eh, ty budou ty, eh, náležitě eh, zajištěny, abychom dostali včas peníze, které byly ne, nesprávným způsobem vydány členským státem. A v minulosti to trvalo hodně dlouho, ale my nyní ve standardních situacích bychom chtěli mít rozhodnutí připravené po dvou letech a e, finanční korekce vůči členským státům jsou specifikovány a uvedeny přímo v nařízení a v aktech přenesené pravomoci. Pak je nový společný rámec hodnocení, který má posoudit, zda e, ta reforma přinesla žádoucí výsledky a pokud ne, tak proč. Eh, tady taky nebudu zacházet do podrobností. V nařízení 4 eh, je celá sada ukazatelů pro hodnocení eh, výsledků společné zemědělské politiky a tato zpráva bude prezentována do konce roku 2018 a potom v následujících letech a na základě toho budou mm, probíhat tedy diskuze o případných úpravách. Další významný aspekt je transparentnost a e, vyplácení prostředků příjemcům, kde ten systém byl eh, zneplatněn soudním dvorem v rámci ochrany osobních dat, takže tady bylo potřeba eh, vyřešit ty nedostatky, které soudní dvor zjistil, takže nyní jméno příjemce budou uveřejněny, jména příjemce, obec, částka a člen, členský stát, takže z, um, zainteresované strany budou mít víc informací o účelu těch informací, které jsou publikovány. A první publikování těchto informací po té, co nová pravidla vstoupí v účinnost, tak to bude, myslím, v květnu 2000, to bylo v květnu 2014. A takže to byl takový stručný přehled nařízení, které je velice složité, ale je to klíčový e, krok pro implementaci společné zemědělské politiky náležitým způsobem a jsem připraven zodpovědět vaše otázky. Děkuji. Bardzo děkuji. Já vám mnohokrát děkuji. Trošku jsme přetáhli, pane řediteli. Naštěstí už máme jenom i jednu a, a, přihlášenou do debaty, eh, takže paní eh, poslankyně teď McGuinness eh, zahájí debatu. A ještě tady paní moji, omlouvám se. Děkuji, pane předsedo. A děkuji vám za tuto prezentaci. To nám velice užitečně připomněla některé podrobnosti toho, co jsme schválili, zejména v souvislosti se zazeleňováním. V roce 2018 eh, říkal, eh, že eh, v systému bude nová vrstva na řízení greeningu. Znamená to, že ten stávající systém ho není schopen uřídit. pokud to budeme řídit, tak se budou dělat inspekce na úrovni statků v prvních dvou letech. A, a že ty pokuty v oblasti zazeleňování Mm, se budou ukládat až za rok 2017. Eh, Mohl byste to prosím vyjasnit, to by nám velmi pomohlo. Paní poslankyně můj. Prezidente, allora, eh, io vorrei far... Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla říct toto. V Itálii tyto veřejné evropské fondy pro rozvoj venkova Ehm, jsou zatíženy obrovskou chybovostí ehm, a tady skutečně dochází k nepotismu a mě by zajímalo, jakým způsobem to komise bude řešit, aby napravila tuto situaci, protože tyto problémy existují již řadu let. Děkuji jako poslední pan poslanec Jár. Já bych se eh, připojil ke kolegyni McGuinness. Tam jde o ty eh, eh, pokuty, eh, kdy budou moci být uloženy, s jakými riziky se budou pojet, protože oni aby nebyly větší než ty zjištěné škody. A v té první realizační fázi bude probíhat intenzivní dialog se členskými státy. Já vycházím totiž z toho, že dobře jsou nějaké chyby, Eh, to, dobře, to jsou podvody, ale jsou eh, chyby, které eh, nikdo nespáchal úmyslně. A možná, že takový dobrý dialog by pomohl tomu, aby k takovým chybám nedocházelo. Děkuji vám, pane řediteli. To byly tři otázky po půl minutě, takže minutu a půl dostáváte. Děkuji, pan předsedo. Pokud jde o zazeleňování, k ověření a oblasti EFA se používají nástroje zobrazování v LPIS. Proto jsme navrhli vrstvu EFA. Během debaty členské státy to chtěl odložit roku 2019. Váš zpravodaj, eh, pan Lavia, nám velice pomohl, když to snížil na rok 2018, takže od roku 2018 členské státy budou muset mít tuto konkrétní eh, vrstvu pro EFA v LPIS. Nic mi nebrání to udělat dříve. V mezičase se kontroly eh, budou provádět administrativně, pravděpodobně na základě map, bude tady eh, zvýšená úroveň, eh, například u 10% eh, míst, kontrol na místě. A od roku 2018 se to bude provádět za pomocí LPIS v širším rozsahu technicky pokročilejším způsobem. Potom paní moja se ptala na širší otázku a těžko se na to eh, odpovídá, protože my se zabýváme specifickými postupy ve specifických případech. Takže eh, pro mě by bylo těžké vám na to zareagovat. Spíše, eh, jakmile jednou narazíme na nějaké nesrovnalé výdaje prováděné ze strany členských států nebo vyvolané nesrovnalostmi na úrovni příjemců, tak samozřejmě přijímáme kroky, uděláme audit Víte, že OLAF eh, vyšetřuje jednotlivé případy podvodů a eh, vyvozujeme z toho eh, nezbytné finanční závěry. Itálie v minulosti opravdu prošla finančními úpravami, korekcemi, ale de facto se to týkalo všech členských států, nebyla sama. Eh, byly to ty neopravněné výdaje v rámci střední, společné zemědělské politiky, takže možná, že bychom si to mohli vyjádřit, eh, vyjasnit bilaterálně, jestli máte na mysli nějaký konkrétní případ, který bychom eh, vám mohli zodpovědět. Třetí otázka pana Jára. Já bych nejdříve se snažil opravit ten dojem, že Eh, vyčištění účtu je nějaký eh, trestní nebo kárný postup, kdy členské státy musí zaplatit více, než eh, vynaložili. Tak tomu není. My se maximálně snažíme to mm, nastavit správně, ale když nám členský stát není schopen dát přesný výpočet, my se snažíme posoudit riziko nějakým paušálem. A tam používáme tu eh, paušální sazbu 2,5 a nebo 10% a to plně eh, účetní dvůr podpořil. Teď se pokoušíme zlepšit ten systém ještě dále tím, že členským státům systematicky mám 20 vteřin, že ženským státům budeme systematicky dávat možnost vypočítat eh, finanční riziko pro fond na individuální úrovni. Je to časově i pracovně náročné, ale myslím si, že to je jediný eh, způsob. Teď je to eh, stanovené v nařízení a jsem si jistý, že se nám podaří eh, tam dobře pokročit. Děkuji vám a, ještě paní poslankyně McGinnis, půl minuty, prosím. Já se omlouvám. A druhá část mojí otázky, k tomu jste se nedostal. To se týkalo těch pokut za zazeleňování. Já vím, že už je pozdě, omlouvám se. tak zazelňování bez pokud to by v zásadě byl dobrovolný systém. Proto jsou ty eh, pokuty eh, nezbytné, pokud to má být povinný systém v našem plativním systému. Nicméně tady eh, přechodné období, kde to bude velmi složité pro zemědělce i pro úřady, a proto se členské státy rozhodly neuplatňovat žádné pokuty v prvních dvou letech a potom se dostat eh, k pokutě až 20% a nakonec to eh, bude eh, maximálně 25% té částky za zazeleňování. Já vám děkuji, dámy a pánové. Dostali jsme se úplně ke konci. Já se teď nebudu snažit to schrnout, protože to je nemožné, ale myslím si, že každý z nás si to schrne sám. Eh, rád bych požádal eh, zástupce komise o pochopení, protože my se setkáme se zemědělci a to jsou většinou tohleto obavy eh, zemědělců a naším povinností je, je o nich s vámi mluvit, vyřizovat vám je, projednávat to s vámi. To je první závěr. Druhá věc. Já se obouvám, obávám, že až to uslyší náš komisař, nebo rezignovaný komisař, tak bude eh, rezignovat, protože a nebudeme mít tady koho eh, se ptát na slyšení. Ale možná, že to nebude nakonec tak katastrofální. Ale určitě by eh, stálo za to, aby si poslechl naši debatu, protože si tak bude moci vytvořit komplexní obrázek o situaci. A myslím také, že to naše dnešní zasedání mělo takové Eh, takový charakter usebrání. Je to takový, eh, je, tak jsme si to zinventarizovali, abych tak eh, řekl. A, omlouvám se za ta ostrá slova poslanců, ale všichni se vrátili. Mm, ještě z volební kampaně a měli eh, prostě na, srdce, na srdci to, co nám tady eh, řekli. Dámy a pánové, tímto končím zasedání, končím, eh, děkuji za iniciativu. A myslím si, že kromě těch vřelých slov jsme samozřejmě potřebovali toto zasedání i jako noví poslanci, i my jako Eh, ti, kteří se eh, účastnili přípravy té reformy. Musíme eh, možná už jsme o tom takhle mluvili, ale tehdy jsme nebyli plně odhodláni. Takže každopádně zavírám tento bod a dáme pánové, dostali jste informace ze zasedání koordinátorů. Dostali jste písemně a dnes od 11.30 do 12.30 bylo zasedání koordinátorů a jsou tam eh, určité informace a nemáte-li eh, žádné dotazy, tak považuji tyto informace za přijaté. A teď budeme eh, příště zasedat 6. a 7. října. 7. bude problém, ale budeme předpokládat 6. a 7. Takže prosím, pamatujte na to. Děkuji tlumočníkům a děkuji vám všem, dámy a pánové, a končím zasedání výboru. Skončili jsme předčasně nebo později. Já jsem měl skončit až ve 30. Dobrá, děkuji. Bardzo děkuji. thank you. Thank you very much.